Okay, dear colleagues, we are going to... Uh... Tak, vážení kolegové, zahájíme naši odpolední schůzi. Požádal bych oba europoslance, kteří tu jsou a vybavují se, aby s tím laskavě skoncovali. Můžete pokračovat později. Fajn, takže jsme velice rádi, že vás zde, pane ministře, můžeme přivítat. Vy jste ministr zdravotnictví Chorvatska, a jste samozřejmě tedy předsedající země Rady EU. Dostanete nějakých 10 až 12 minut, abyste nám předeslal své priority pro příštích 6 měsíců, co se týká zdravotního portfolia. Takže začneme tím a pak budou otázky z pléna. Prosím. Vážený pane předsedo, dámy a páni poslanci. Já budu hovořit v chorvaštině, je to pro mě jednodušší a doufám, že můžeme využívat eh, tlumočení v těch deseti budoucích minutách. Pokusím se vysvětlit, jaké priority jsme stanovili jako nový členský stát a jako stát, který má na starosti předsednictví. My se domníváme, že tyto priority, které jsme si stanovili, jsou velice důležité pro celý zdravotní systém, který existuje v Evropské unii. A to, co my navrhujeme, se nepříliš liší o té současné situace v Evropské unii. Jsou tady dvě hlavní témata, kde bychom rádi eh, pokročili dále. Jednak je tady otázka eh, transplantace a dárců orgánů. Eh, v této oblasti máme dobré výsledky v Chorvatsku, zvláště v oblasti dárcovství. A máme tedy dobré postupy, které bychom rádi předali taky ostatním členským státům. Máme více dárců a více eh, možností transplantací, takže můžeme zachraňovat více životů. A druhé téma, o kterém bych eh, si přál pohovořit dnes, to je konkrétně otázka stárnutí populace. Eh, to zatěžuje Evropskou unii a 25 našeho obyvatelstva je starších 60 let v Evropě. A my všichni víme, že pokročilejší věk sebou přináší mimo jiné určitá onemocnění. Z jedné strany odnosí brojné životy a z druhé... Častější výskyt eh, onemocnění a zvláště rakoviny v různých eh, podobách a formách. A to samozřejmě navyšuje výrazným způsobem náklady eh, na zdravotní systém. Tak když dovolíte, nejdříve bych hovořil o transplantaci orgánů. Před 20 lety v Chorvatsku jsme začali intenzivním způsobem posilovat naše působení eh, ve prospěch transplantace a ve prospěch dárcovství orgánů. Už před 40-45 lety eh, jsme eh, byli velice rozhodnuti takto postupovat od chvíli, kdy mm, v podstatě se rozšiřovaly tyto postupy ve světě. Ale v té době jsme měli nedostatek dárců. A vlastně již tehdy jsme zahájili velice výraznou etickou kampaň. A pomocí této kampaně jsme rozšířili povědomí v našem obyvatelstvu z hlediska toho, že je nutné dopředu podepsat dokumenty, které později umožňují poskytnout dar orgánu, který může zachránit další život. A učinit to tedy v okamžiku, kdy jsme ještě v dobrém zdravotním stavu a kdy můžeme tedy podepsat tuto malou kartičku dárců, eh, která umožňuje eh, vlastně poskytnout dár eh, těchto orgánů v případě náhlé smrti. A z tohoto důvodu v oblasti dárcovství orgánů v Chorvatsku máme třikrát více dárcovství než v průměru eh, členské státy v Evropské unii. A stali jsme se také členy Eurotransplantu. A od té chvíle, eh, kdy jsme zahájili naše členství v této organizaci, nejenom naši pacienti v Chorvatsku, ale pacienti v celé Evropské unii mohou eh, využívat této sítě. A během konference, kterou budeme organizovat v Dubnu na vysoké úrovni, podělíme se o tyto zkušenosti a vysvětlíme naše působení, tak abychom právě rozšířili toto povědomí. Jsme také ochotní mm, poučit se ze zkušeností, které existují v sousedních zemích anebo z hlediska těch předchozích přezenických států v oblasti transplantace, a v oblasti dárcovství vůbec. A co se týče mm, těch, kteří se více zajímají o dárcovství orgánů, tak je dobré vědět, že existují orgány jako plíce, ledviny nebo srdce, které mohou být nahrazeny také mechanickým eh, systémem. Je to například dialýza nebo umělé dýchání v případě plic. Ostatní orgány nemohou být takto nahrazeny mechanickým způsobem. My jsme v minulosti také investovali um, velmi mnoho investic do mm, v podstatě možnosti používat eh, živočišné orgány při transplantaci na lidech. A já jsem eh, pracoval pod vedením pana profesora Eugena Korena. Pracoval jsem tam několik let a v příslušném institutu jsme se právě zabývali odmítavými reakcemi lidského těla každém případě v Evropské unii, bez ohledu na to, kde se nacházíme, musíme podpořit a zajistit větší rozšíření dárcovství orgánů. A myslím, že pokud se nám to podaří, tak se můžeme velice rychle dostat do situace, kdy budeme moci zachraňovat životy těch, kteří potřebují nový orgán a zachraňovat ty, kteří zůstanou na tomto světě díky těm, kteří odcházejí. Já myslím, že tady můžeme skutečně přistoupit k užitečné výměně názorů a zachraňovat co největší počet životů v členských státech Evropské unie. Další eh, téma, které bychom si přáli vám navrhnout v rámci našeho předsednictví a v rámci kterého také budeme organizovat konferenci v Zágřebu, je prevalence a stále větší úmrtnost způsobená rakovinou a také to souvisí s problematikou vysokých nákladů na léčbu těchto maligních eh, onemocnění. To samozřejmě mm, vyžaduje velký náklad pro to, abychom mohli vyléčit tyto osoby. V oblasti screeningu rakoviny můžeme udělat ještě společně mnohé dohromady. Musíme tedy za tímto účelem eh, jak si rozvíjet dialog, výměnu zkušeností. A co se týče programů které zatím nevyvolaly dostatečný zájem, tak je to tím, že se nečasto tyto programy skutečně používaly. Máme programy včasné eh, identifikace například onemocnění eh, konečníku nebo eh, rakoviny prsů. Takže eh, zatím jsme tady nezaznamenali takový úspěch, který bychom čekávali a také tyto postupy nepoužíváme dostatečně často. Když před 14 lety jsme uznali, eh, že je velice významné zabývat se rakovinou a také nákladovostí. A máme také program, který byl vytvořen na toto téma. A i zde bychom se rádi podělili o naší zkušenost v rámci výměn, které budeme mít společně a kde se můžeme poučit zase z vašeho z vaší zkušenosti. I zde by bylo možné zachránit větší počet lidských životů. Například výbor Envy anebo e, příslušné útvary Evropské komise si také stanovili boj proti rakovině jako jednu z hlavních priorit. A proto očekávám, že v tomto výboru Envy, ale i v celém Evropském parlamentu se budete snažit společně s námi učinit vše, co jen možné pro to, abychom snížili umrtnost, která je způsobována rakovinou. A myslím si, že je možné zajistit, aby expozice těm karcinogenním faktorům se snížila, aby i prevalence se snížila a hlavně, aby diagnóza byla učiněna zavčas, tak, aby bylo možné léčit tyto pacienty ve fázi, kdy ještě je možné je vyléčit eh, chirurgickým zásahem a tudíž eh, nemusíme pak se potýkat s tou pozdní fázi rakoviny, kde už je pozdě na jakoukoliv léčbu. V tomto smyslu eh, jsme realizovali screening vytvořili jsme program pro včasnou diagnózu eh, rakoviny plic. Eh, pravděpodobně víte, že ve všech našich členských státech rakovina plic je druhá nebo třetí nejčastější příčina umrtnosti. Zaznamenali jsme asi 800 pacientů na 1 milion eh, obyvatel, kteří trpí touto rakovinou. Jenom 15 těchto pacientů přežije eh, v porovnání tedy s jedním milionem obyvatel. Kdybychom eh, skutečně zavčas detekovali toto onemocnění, tak bychom zachránili život 500 pacientů. Co se týče pacientů, kteří kouří, je jim 50 až 65 let, tak eh, to jsou většinou nemocní eh, touto chorobou, anebo je to rodina, která již trpěla touto rakovinou plic. A v těchto typech populací jsme doporučovali eh, konkrétní specifické vyšetření pomocí skaneru CT-OLDOS, to je oficiální jméno, které umožňuje účinnější detekci této rakoviny plic. V tomto smyslu jsem v zářebu už přislíbil, že budeme poskytovat další informace ohledně výsledků, které jsme zaznamenali z hlediska počtu osob, které se již účastnili tohoto programu včasné diagnózy rakoviny. A také bychom se chtěli podívat na to, zda by bylo možné tuto zkušenost kterou máme, převést na jiné státy v Evropské unii. A ještě bych k tomu dodal, že kvalita života v pokročilém věku eh, to je další výzva. Je nutné, aby naši obyvatelé změnili svůj styl života. Je nutné podporovat pohyb, fyzický pohyb, vyhýbat se negativním faktorům a dále je nutné si také uvědomit, že bychom mohli zvýšit efektivitu díky eh, digitalizaci v našem zdravotním systému. A tím bych eh, zakončil svůj příspěvek a samozřejmě jsem ochoten odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Thank you very much for having... Děkujeme vám mnohokrát za velice jasně stanovené priority. Tak a teď dáme slovo koordinátorům a zástupcům frakcí. Začneme. EPP Petr Líze. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Mnohokrát e, děkuji, pane ministře. Já bych tady chtěl pozdravit mladé, kteří jsou zde z mé vlasti, kteří ovšem jsou také hosty ještě jiných kolegů. My už jsme spolu hovořili, to jsou mladí lidé, kteří se angažují ve prospěch boje proti klimatickým změnám. Co se týče zdravotnictví, děkuji, eh, pane ministře, za vaše priority. Samozřejmě všechny tyto události mohou každého v podstatě eh, eh, postihnout a každý z nás může záviset na dárcovství orgánů. Jde o to, abychom zajistili bezpečné dárcovství, abychom harmonizovali tyto záležitosti a to slouží také dalšímu cíli Měli bychom lépe vyměňovat orgány v Evropské unii, neměli bychom dopustit, abychom přicházeli o tyto orgány, eh, i, i když víme, že například v jiných státech jsou eh, pacienti, kteří toto potřebují. Takže měli bychom toto zajišťovat. Například Německo se vyměňuje s Rakouskem, Slovinskem, Chorvátskem, jsme v Eurotransplantu, jsou tam ještě i další a například s Polskem nemáme tuto výměnu, takže to je podnět. Bylo by dobré se tím zabývat. Mnohokrát děkuji za ty priority, které se týkají tématu rakoviny. To je důležitá otázka pro moji politickou skupinu a pro mě osobně. Bylo by důležité, abychom se skutečně soustředili na ty věci, kde Evropa může pomoci více než jednotlivé členské státy, kde je jasná evropská přidaná hodnota. To se týká například rakoviny dětí. Je to opravdu zvláště obtížné, když to postihne nějakou rodinu. A s tím souvisí ještě další věc, a sice nedostatek léků důležitých léků pro rakovinu a také pro jiná onemocnění. Víte, že nyní trpíme tímto nedostatkem. Co je možné tady udělat, abychom tuto věc dostali lépe pod kontrolu? Děkuji. Za SAD Sara Cierdas. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, a děkujeme vám, pane ministře, za to, že jste přišel k nám do výboru. Aktuálně žijeme v éře informací, ale je nepopiratelné, kolik dezinformací a falešných zpráv se objevuje zejména v oblasti zdravotnictví. Dnes je pro občany mnohem těžší co je, zjistit, co je na, založeno na důkazech a co jsou pouze názory. Propagace jakési zdravotní gramotnosti má před sebou ještě dlouhou cestu. Jaké strategie hodlá vaše předsednictví eh, představit v této oblasti a jaký je váš názor na etiketizaci potravin a na potřebu míti jednotné etikety v EU? Vzhledem k tomu, že e, jste mluvil o mnoha věcech a vzhledem k tomu, jak se Evropská komise soustředí na boj proti rakovině a když víme, že 40% případů je, prevent e, je předjímatelných, jaká opatření hodláte přijmout v zlepšení životů občanů a jejich životního prostředí, například kvalita ovzduší, redukce škodlivých chemikálí a univerzální zdravotní péče mimo jiné. Každý rok se dozvídáme, že 25 tisíc pacientů umírá na rezistentní infekce. Antimikrobiální rezistence znamená extra náklady 1,5 miliard euro kvůli odolným mikroorganismům. Tedy jaká je strategie pro řešení této globální hrozby? A nakonec, zdraví je horizontální koncept. Jak hodláte spolupracovat s kolegy ministry z jiných oblastí, abyste prosazovali aspekt zdravotnictví ve všech politikách? Toto musí být intersektoriální přístup, který systematicky bude zvažovat eh, zdravotní politiku ve všech ostatních sférách politiky. Jinými slovy, znamená to koordinovanou práci za účelem lepších sociálních determinantů zdravotnictví jako zaměstnání, ubytování, bezpečnost a sociální ochrana. To by znamenalo výrazné zlepšení situace zdraví v celé EU. Děkuji vám. Děkuji vám. Závreniu Veronik Vilenová. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane ministře, budu hovořit francouzsky. Vážený pane ministře, díky za to, že jste připomněl váš zájem a vaše odhodlání bojovat proti rakovině. A zvláště vaši vůli mobilizovat kolem tohoto problému prevence, což je hlavní problém. Vypadá to tak, že Evropský parlament minulý týden přijal usnesení Green Deal, který obsahuje celou řadu preventivních opatření ve zdravotnictví. Mezi těmito opatřeními je jedno opatření, které se týká výživy a zlepšení označování potravin. Chtěla bych se vás zeptat na opatření Nutriscore. Nutriscore je nástroj, který se opírá o vědecké poznatky. Je to prokázaný prostředek, který by měl umožnit snižovat umrtnost důsledku chronických eh, chorob a zvláště rakoviny o 3 Je to velice pochopitelné, zvláště pro eh, obyvatelstvo, které je zvláště zranitelné a které to bude používat nejvíce. Je to také podnět, který by měl zlepšovat eh, výrobky z hlediska výrobců. A navíc to odpovídá přání spotřebitelů, protože v současnosti máme akci petice, která už získala více než 80 tisíc podpisů proto, aby tato stupnice byla povinná z hlediska označování. A je to samozřejmě také předmět, kterým se zabývá Evropská komise. Pane ministře, já bych se vás chtěla zeptat, jak se díváte na diskusy ohledně eh, vlastně zařazení tohoto nutriskóru, této hodnotící eh, škály a jakým způsobem se díváte na harmonizaci profilu eh, tohoto rajstříku, této stupnice. Děkuji. Monita Paulus za zelené. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, díky pane ministře, že jste přišel, díky za tuto výměnu názorů. Tady jsem, tady jsem. Přišlo mi velice zajímavé, že jste zdůraznil význam pokroku v oblasti boje proti rakovině. Jsem velice vděčná, že kolegyně z SAD zmínila, jak významné je pracovat preventivně spíše než pouze eh, jaksi léčebně, protože prevence je většinou levnější než léčba a velice často se prevencí vyhneme obrovskému tlaku na pacienty samotné a i jejich rodiny. Takže já bych ráda věděla, jak vnímáte svou roli v boji za netoxické prostředí, protože netoxické prostředí je součástí sedmého environmentálního akčního programu a zatím tento aspekt nebyl naplněn. A z nějakého důvodu, který nechápu, to netoxické prostředí je vnímáno v podstatě pouze jako environmentální otázka, ale myslím si, že by to mělo být vnímáno také jako otázka zdraví. Dovolte mi zmínit jeden příklad. To jsou endokrinní disruptory. Endokrinní disruptory jsou chemikálie, které napodobují hormony v lidském těle a tím narušují všechny možné orgány, narušují eh, možnosti rozmnožování, vedou k různým druhům rakoviny po celém těle, a to i při velice malých dávkách. A až Doteď Evropská unie vlastně nemá žádnou pořádnou strategii co do endokrinních disruptorů, přičemž je hodně různící se přístup v různých zákonech. Například endokrinní disruptor v nějakém biocidním produktu se vnímá jinak než endokrinní disruptor třeba v pesticidu. A já si myslím, že bychom tento problém, tuto otázku měli řešit horizontálním přístupem, protože endokrinní disruptor, nevím, třeba nějaký materiál, který přichází do kontaktu s potravinami, nebo podlahový materiál na místech, kde se po podlahách pohybují malé děti, nebo dokonce z podlahy jedí. To znamená, že vlastně přijímají spoustu látek, které poškozují jejich zdraví. A já se chci zeptat, zda hodláte na tomto tématu pracovat, abyste získali nějakou strategii pro Evropskou unii a to, co nejdříve. Děkuji vám. Ano, takže vy jste zabrala oba dva sloty za zelené, ano? Teď te tady jde o řečnický čas. Za ID nemáme žádného řečníka. ECR, paní eh, Kruščinská, ale ta tu není. Chcete si vzít slovo? Prosím, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vážený pane ministře, jsem opravdu velice ráda, že máme tuto příležitost se s vámi setkat a pokládat vám dotazy. Mám dva velice konkrétní dotazy. vám tak trošičku došel čas a tím pádem jste nám neřekl nic o tom, jakým způsobem hodláte se vypořádat se stárnutím naší společnosti. Jaký balíček opatření předpokládáte pro řešení procesu stárnutí a jaká jsou zde rizika? Co hodlá vaše předsednictví s tímto problémem dělat? Jaké návrhy můžeme očekávat? Jak budete jednat s komisí? Možná jste si všiml, že většina řečníků se ptala na rakovinu a na to, co s rakovinou. V našem výboru jsme hlasovali o doporučení navýšit fondy pro boj s rakovinou. Proběhlo slyšení s eh, navrženým komisařem pro oblast zdravotnictví, ale nedostali jsme žádné pořádné odpovědi, jak eh, daná komisařka hodlá balíček pro boj s rakovinou implementovat. Teď je období, kdy rozhodujeme o víceletém finančním rámci a proto bych ráda slyšela, jak si věci představujete. Děkuji. Děkuji. Zague, poslední řečník, než dáme prostor pro odpovědi po prvním kolečku. Eh, Silvia Modik. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, přeji vám mnoho štěstí do vašeho prvního předsednictví. Já jsem z Finska, což je předchozí, což bylo předchozí předsednictví a měla jsem možnost úzce sledovat to, jak se našemu předsednictví dařilo a vím, že předsednictví není nic snadného, takže opravdu z celého srdce hodně štěstí. Chci se zeptat, jakým způsobem bude Chorvatsko řešit choroby vznikající v důsledku špatného ovzduší jakým způsobem hodláte řešit eh, vzdušné polutanty a pesticidy, které velice širokou měrou ovlivňují zdraví v Evropské unii ve všech možných otázkách. Také by mě zajímal váš názor na endokrinní disruptory. Kolegyně Paulus se na ně také ptala, protože endokrinní disruptory obrovským způsobem ovlivňují lidské zdraví a to transgeneračně. Etiketizace potravin, to je velice důležitý nástroj, který máme. Jakým způsobem hodláte prosazovat dobré eh, eh, osvědčené postupy v oblasti etiketizace? Jak zajistíte, že potravinářské produkty nebudou obsahovat materiály, které jsou lidskému zdraví škodlivé? Hovořil jste o preventivních opatřeních. Preventivní opatření jsou velice důležitá. A vlastně všechno to, o čem e, tady hovořím, se zdraví týká. Zajímal by mne také váš názor na to, jak vnímáte možnost prosazování vegetariánských stravovacích návyků a veganských stravovacích návyků. Ehm, vidíme totiž, že masný průmysl dělá vše, co je v jeho silách, aby zabránil prosazení se vegetariánství. Jakým způsobem tyto rostlinné diety, tyto vegetariánské diety hodláte prosazovat? Děkuji. To je totiž také důležitý nástroj v této oblasti. Děkuji vám. Takže prosím, máte 10 minut, abyste odpověděl na toto první kolečko otázek. Poštované zástupnice i zástupnici, chvála vám lijepa na vašim úpitima. Dámy a pánové, děkuji za všechny otázky. Ano, z těch dotazů je vidět, že v podstatě vidíme věci stejně a že sdílíme stejné obavy. Zdá se mi určitým způsobem, že i naše vize je společná, tedy to, jak řešit problémy. Nemůžeme eh, ignorovat, eh, co se děje kolem nás. protože to zajímá společnost, tedy co ovlivňuje zdraví lidí a jak eh, během předsednictví, během tedy chorvatského předsednictví, tak budeme všechny tyto problémy řešit. Určitě nevyřešíme, ale uděláme maximum pro dialog. A žádné téma nebudeme opomíjet, eh, budeme ale eh, chtít projednávat toto na základě vědeckých poznatků a bez ohledu na zájmy průmyslu. Zajistíme, že všichni společně budeme moci lépe chránit zdraví dětí, tak aby měli lepší budoucnost. Transplantace. zaznělo, že některé země spolupracují velice dobře, třeba s Německem, pokud jde o výměnu orgánů. Některé země nesmí, nemohou. Eurotranslant, nebo jak to budeme nazývat, to je síť, kterou lze rozšířit tak, aby všechny členské státy se zapojily do této sítě, protože to může doslova každý rok zachránit tisíce životů. A já eh, tady se natočívám ze všech pohledů, tedy vědeckých, lékařských, politických a mm, všechny důvody jsou naplněny proto, aby se všichni zapojili do této sítě a podporovala se výměna orgánů. Pokud jde o dostupnost léku na rakovinu, to je velký problém. Globálně. Poněvadž Budoucnost léčby rakoviny mm, je imunoterapie a genová terapie. To je budoucnost. A e, tato terapie e, povede k výsledkům a proto musíme všichni spojit cíly a mm, aby eh, to, ta léčba byla co nejdříve nejlépe dostupná. Chorvatsko bude podporovat úsilí eh, v EU, tedy úsilí celé Evropské unie. Například eh, my i potom společně, když spojíme síly, tak budeme mít lepší vyjednávací sílu vůči průmyslu. A zároveň chci zdůraznit fakt, že jsou zde obrovské nárůsty cen ve farmaceutickém sektoru farmaceutický sektor vydělává, mají obrovské zisky, takže pouze když spojíme síly, tak se postavíme tomuto trendu, tak aby v příštích deseti letech, abychom věci posunuli významnou měrou vpřed. Nicméně, víme, jaké problémy jsou potom vždycky s léčbou. Proto se musíme zaměřit na prevenci, na expozice eh, různého typu, protože to zvyšuje právě to riziko mm, eh, zhoubných nemocí, nádorů či eh, chronických nemocí. To všechno má vliv. Proto musíme dbát na to, aby Eh, životní prostředí a všechny ty faktory, mm, které mohou mít negativní dopad třeba v potravinách, tak aby ty se snížily, abychom tak mohli eh, lépe zachraňovat životy prevencí. A proto říkám, že musíme podporovat dialog a snažit se eh, přijímat společné regulace. Samozřejmě každá země bude mít své vlastní toxikologické centrum, a které bude detekovat obsah výrobků, třeba zdali v tom nejsou látky, které by tam být neměly. A zde proto musíme mít eh, dobré označování potravin, aby spotřebitel přesně věděl, co si pořizuje. Pokud si kupuje něco levného, aby Eh, věděl, co v tom je třeba, že nekonzumuje něco špatného. Všem nám leží na srdci životní prostředí, jeho stav. A já jako člověk z lékařské praxe, tak jsem se vždycky maximálně snažil. A je třeba do toho zapojit tedy všechny dotčené subjekty, odborníky, abychom co nejméně třeba snížili dopad eh, na životní prostředí, tedy dopad užívání léku na životní prostředí. Zde ale lze i přijmout určité rychlé kroky, že eh, třeba boj proti a eh, rezistenci na antibiotika, kontrolované užívání antibiotik. To všechno protože my vlastně tímto eh, užíváním antibiotik posilujeme mikroby. A eh, často dochází eh, k tomu, že lidé třeba se dostanou z nějakého důvodu nemocnice a tam se nakazí a potom tam nelze mm, je zbavit těch bakterií kvůli rezistenci na antibiotika. A doufejme, že v tomto úsilí bude pokračovat i Německo v rámci svého předsednictví. Budeme se tedy co nejvíce snažit koordinovat naše úsilí. Celou řadu otázek jsem nezodpověděl, když jde o to, toxické látky, pesticidy, které do sebe dostáváme potravinami, tak to je, zde musí být možnost to detekovat. Naše, naše, tedy náš imunitní systém je ovlivňován nejenom stresem, ale i dalšími faktory chemikáliemi například, které se nakonec dostanou do našich orgánů. A toto mm, vede k řadě diagnóz i eh, těch eh, různých tedy smrtelných, zhoubných, i u mladých lidí. Jako gastroenterolog, tak my mm, tak vidíme, že i 20 letí, 20 letým se diagnostikuje tato eh, eh, rakovina. To má všechno tady, je spojeno se imunitním systémem, s endokrinním systémem. A mm, prostě to je i kvůli těm chemikálím, které do sebe dostáváme prostřednictvím potravin či jinak. A moc se o tom nemluví, ale řešit by se to mělo. Stárnutí populace, co s tím? Zde asi nelze přijmout rychlá opatření, zde lze přijímat doporučení členským státům a budeme se snažit změnit zvyklosti lidí a Eh, například eh, děti nyní jsou více obézní než v minulosti. Je třeba dělat osvětu, co mají jíst, čemu se mají vyhnout. Eh, v mém oboru my se zabýváme všemi těmi systémy, kterých se tato potrava týká a snažíme se o prevenci. Zde souhlasím s názorem, že eh, že je důležité označování potravin a kromě chemikálií, tak je třeba vědět i znát dobře kalorickou hodnotu, výživnou hodnotu, abychom jako spotřebitelé přesně věděli, jaké riziko daná potravina skrývá. Vegetariánství. Ano, o tom budeme hovořit jako součástí zdravé výživy. Vegetariánství je řada eh, velice zdravých návyků a takže to nelze než propagovat. A to, že někdo je vegetarián, ale to nutně neznamená, že eh, nejí potraviny s pesticidy či jinými škodlivými látkami. Merci, monsieur le ministre. Euh, peut-être je vous demander... Děkuji, pane ministře. Možná bych vás požádal upřesnit ještě eh, jednu reakci, která se týká eh, strategie z, eh, ze statku na vidličku nebo z farmy na vidličku, víte, že je to součástí zelené dohody. Potom tady byly otázky ohledně endokrinních disruptorů, potom označování potravin. Víte, že to jsou aspekty, které budou součástí této strategie od firmy na vidličku. E, Eh, vy jste zodpovědný za zdravotnictví. Jaké iniciativy tady hodláte přijmout? Vzhledem k tomu, že tato strategie by měla být právě prezentována během vašeho předsednictví. Takže jakým způsobem vy, jako ministr zdravotnictví, eh, a se budete podílet vedle tedy ministra zemědělství a dalších. Bylo by dobré, kdybyste odpověděl na tuto otázku, která jde napříč těmi dotazy, které tady zazněly ze strany poslanců, takže v té druhé fázi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste zdůraznil význam eh, tohoto projektu. Myslím, že všichni bychom ho měli podpořit. Tato iniciativa z farmy na vidličku, to je velmi pozitivní iniciativa. A během chorvatského předsednictví já budu podporovat právě působení napříč to znamená, nesmí se na to dívat pouze eh, prismatem zemědělství, ale také z hlediska zdravotnictví. Musíme zohlednit nemocné a úmrtí a všechny ty problémy, které konstatujeme. Takže je nutné, abychom všichni společně zdůrazňovali význam tohoto projektu. A pokud se nám podaří ho uplatit ve všech členských státech, tak myslím, že to bude velký pokrok z hlediska zdraví. Tak děkuji, jdeme na druhé kolečko otázek. Začne opět EPP, Sydney France. Thank you, Chairman. Thank you, Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Pane ministře, díky, že jste přišel. V příštích měsících a letech budeme spolupracovat na boji proti rakovině. Já mám tři obavy ohledně toto velice důležité téma. V první řadě eh, všichni známe ten legislativní problém toxických chemikálií, ty ambice nulového znečištění, to neslouží pouze životnímu prostředí, ale také našemu zdraví. Otázka je, jaká specifická opatření hodláte zaujmout na podporu této ehm, neznečistující strategie a v boji proti rakovině. Za druhé bude velice důležité začlenit sem všechny skupiny pacientů, mladé dospělé, kteří velice často spadají tak nějak mezi ty klasické skupiny, eh, které řeší pediatrie a medicína pro dospělé. Hodláte řešit tuto skupinu jako specifickou se specifickými potřebami? A nakonec chci ještě zmínit potřebu sekundární prevence onkologická rehabilitace a následné kroky často z léčby chybí. Hodláte podpořit silnější důraz na sekundární prevenci při léčbě pacientů s rakovinou? Děkuji vám. Díky za SAD. Simo Balkan. Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, v medicíně celá řada věcí, o kterých ho mohli hovořit. Například by mě velice zajímalo, jak se bude řešit nedostatek léku, jak se s tím skončí v Evropě. Ale chtěl bych hovořit o určitém tématu, který mě provází už určitou dobu, to znamená eh, technologické posouzení. Víte, že to by mělo vlastně posloužit tomu, abychom odstranili tu atomizaci eh, která tady existuje, zabránit překrývání vlastně eh, těchto tohoto posuzování, tak abychom rychleji dostali na trh příslušné léky a víte, že komise předložila před dvěma roky návrh v tomto smyslu a přesto, že parlament vlastně od roku 2019, od února, 14. února je připraven, tak přesto všechno na radě blokáda. Rád bych věděl, zda během vašeho předsednictví budete nějakým způsobem konkrétně postupovat a zda to prolomíte protože my opravdu potřebujeme jednotný systém posuzování léků, tak abychom umožnili všem občanům EU dostupnost těchto léků. A já bych byl rád, kdyby tady bylo nějaké konkrétní řešení, které by nám k tomu napomohlo. Takže mnohokrát děkuji a přeji vám vlastně mnoho úspěchů. Jste vlastně páté předsednictví, které se snaží dokončit tuto záležitost. Thank you for renew, Jan Děkuji za Renew Jan Hojtema. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Vážený pane ministře, díky, že jste přišel. No, v zásadě tak trošku navážu na předřečníka. Ehm, máme trošičku problém s vlastně afilabilitou ehm, jednotlivých léčiv. To například vidíme v Holandsku. V roce 2004 bylo ehm, byl dočasný výpadek několika stovek druhů léčiv, pár měsíců až delší období. V roce 2019 je to až osmkrát více, 769 léčiv, která jsou dočasně nedostupná a to je velký problém. Dokonce i po opatřeních v roce 2017 se nám nedaří tuto problematiku řešit. Náš ministr zdravotnictví Bruno Brauns teď eh, navrhuje, že bychom měli vlastní zásoby na pět měsíců všech léčiv v Nizozemsku. Myslím si, že bychom to měli řešit na evropské úrovni. Kvůli Brexitu eh, odborníci říkají, že se tento problém může dále vyhrotit a proto prý je potřeba jednat již teď. Jeden z návrhů, eh, jak říkají odborníci, je, že musíme Ehm, získat zdroje pro výrobu léčiv eh, zpět na evropský kontinent, abychom nebyli tak závislí na jejich zdrojích teď a na ehm, aktivních látkách, na účinných látkách z třetích států. Jak byste na toto zareagoval a co hodláte v tomto smyslu během svého předsednictví udělat? Děkuji. Děkuji. Nemáme tu řečníky za zelené ani ID, takže ECR. Paní Kospen. Eh, eh, Konspinska, pardon. Ta tady ale zatím není, vypadá to, takže jdeme na GUE. Paní Konečná. Děkuji. Eh, vážený pane ministře, děkuji vám, že jste mezi nás přišel. A já vlastně také navážu na své předřečníky, protože když jsme tady měli novou paní komisařku a když jsme ji grilovali, paní komisařku pro zdraví, Kirikaides, eh, tak nám zde slíbila, že nedopustí, aby nařízení HTA spadlo pod stůl. Bohužel jsem tento dokument však nenašla v prioritách vašeho předsednictví, na rozdíl od kolegia. Ani nemám odvahu se vás zeptat, jak ho chcete dokončit, protože vy jste si ho nedali ani do svých priorit. A e, proto bych ráda věděla, e, jak hodláte dále postupovat s tímto dokumentem. Zdá probíhá komunikace mezi radou a novou paní komisařkou týkající se tohoto dokumentu a jestli opravdu neplánujete získat na radě alespoň obecný přístup k tomuto dokumentu, abychom se posunuli dál je to totiž věc, která se týká nejenom členských států a můžeme se dlouze právně bavit o nějakém sdílení, suverenitě a podobně. Ale především se jedná o to, že přístup k lékům je tím, že nemáme jednotný postup v rámci HTA omezen pro pacienty. To znamená, jednotliví pacienti z jednotlivých států Evropské unie mají různě dlouhý dlouhou možnost přístupu k novým lékům. A to je si myslím dále neakceptovatelné. A tuto chvíli jste to vy na radě, kteří s tím můžete něco udělat, protože my v parlamentu a evidentně i paní komisařka jsme připraveni. Takže bych ráda znala konkrétní, prosím, konkrétní odpověď, jak se s tím poradíte. For EPP, Madam za EPP paní Glavak. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedající. No, já jsem z Chorvatska. A samozřejmě za našeho předsednictví za šest měsíců nevyřešíme všechno, ale to, co udělat můžeme, je nastaveno v prioritách našeho předsednictví. A já bych ráda zdůraznila, že v prvním týdnu letošního roku došlo ve třech chorvatských centrech k rekordnímu počtu transplantací orgánů, což je obrovský úspěch. A eh, jak si bylo to ku prospěchu spousty lidí. Španělsko je číslo jedna, co se týká transplantací a dárcovství orgánů. My máme jasný, transparentní národní transplantační program. Je to jeden z mála programů po celém světě, který byl na nejvyšší úrovni takto úspěšný. Eh, co se týká eh, nedostatku orgánů, tak díky úspěšnému modelu pro eh, transplantace a dárcovství orgánů založené na nejvyšších etických standardech mají pacienti u nás zajištěn přístup k orgánům v rekordně krátkých časech. Chorvatsko má jednu z nejvyšších měr darovaných orgánů na světě a v příštích měsících budeme mít program pro um, dárcovství plic, pro transplantace plic. V našem předsednictví jsme se rozhodli soustředit se na transplantaci a dárcovství orgánů jakožto na jednu z priorit ve zdravotnictví, ale mě zajímá, zda se plánujete zaměřit na plán komise pro, eh, krev, eh, pro krvinky a eh, jiné tkáně. Nevím, jak to hodláte zakomponovat do své politiky. Všichni hovoříme o tom, jak se říká health is wealth, to znamená zdraví, znamená bohatství. Musíme si uvědomit, jak cené je dobré zdraví. A musíme zajistit, aby Chorvatsko ve svém předsednictví dělalo vše, co bude moci v této oblasti. Děkuji. Děkuji vám za SAD, paní Moatý. Sí, grazie presidente, grazie ministro sua relazione. Come indica... Děkuji, děkuji, pane ministře, děkuji za projev, jak paní komisařka Kyriakidis napsala v Mission Letter. Evropa potřebuje jasnou strategii, aby garantovala uh, Eh, dodávku nebo dostupnost léku za dostupné ceny. A eh, takže tento patentový systém, ten hodně přispívá tomuto cíli. Takže jenom generika eh, představují 70 léků podávaných v Evropě v oblasti zásadních terapií a které zachraňují životy. Co hodlá udělat chorvatské předsednictví, aby stimulovala udržitelný spravedlivý přístup k lékům pro evropské pacienty. A v tomto smyslu bylo by užitečné vytvořit nějaký round table, který by schromáždil tedy všechny dotčené strany, instituce, ty, kteří platí za ty léky, pojišťovny a podobně. Takže dále Eh, boj proti rakovině a vaše strategie, hm, která se týká rakoviny. Paní eh, předsedkyně van der Leyen říká, že zde budeme mít evropský plán boje proti rakovině. Je třeba přistoupit k této tematice, strategii, tak jak i řekli předřečníci, hm, holistickým způsobem a zaměřit se jak na přístup k léčbě, tak i na prevenci. A také bych doplnila a chtěla bych motivovat k vědeckému výzkumu, který musí být podporován ve všech evropských zemích a ten je zcela zásadní, tento výzkum. Co hodlá udělat tedy chorvatské předsednictví v této oblasti a nakonec? Eh, již zde jsme slyšeli celou řádu otázek na Nutriscore. Vědecké základy pro Nutriscore jsou zásadní. Musíme informovat Evropany a tedy nepodmiňovat nějaké jejich volby, ale je třeba, aby vše se opíralo o vědecké poznatky. Děkuji. Thank you for... Děkuji za Rinu, Suzana Solis. Děkuji, pane ministře, vítejte. Ano, eh, dárcovství orgánů je jedna z, prioritou, z priorit vašeho předsednictví. Španělsko je lídrem ve světě, pokud jde o dárcovství orgánů a na to jsme velice hrdí a je třeba, abychom to podporovali ve všech členských státech. Já bych chtěla se zde zmínit o jednom problému veřejného zdraví, eh, to je obezita je to problém veřejného zdraví, zvyšuje se zde riziko chronických nemocí a je to vážné především eh, u dětí. A kromě toho že jde o propagaci zdravého životního stylu, tak je třeba i přijmout opatření v boji proti obezitě, je třeba poskytovat informace spotřebitelům, aby byli informováni o tom, co jedí. A v tomto smyslu bych chtěla zdůraznit zde tu strategii Farm to Fork a ptám se, zdáli chcete zde Eh, podporovat i ten evropský systém označování potravin, eh, které by poskytovaly transparentním způsobem informace pro spotřebitele, tak aby eh, jejich výživa byla udržitelná, protože já si myslím, že je třeba podporovat označování potravin. A závěrem se ptám, stejně jako kolegové, na tu zprávu, která teď je v radě, která se týká HDA, kde jde o to zlepšit tedy eh, eh, i využívání zdrojů do zdravotnictví. Já se ptám, jaký bude stav vyjednávání, zda se vůbec odblokuje toto vyjednávání o HDA. Děkuji. For the EPP. Eh, Za EPP má slovo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 opravlja transplantacije organov, žal pa imamo premalo darovalcev. Darovati organe je seveda humano dejanje, vendar imajo ljudje pomisleke, ker se bojijo. No, no translation. Bohužel technický problém s tlumočením. Je to, máte to v angličtině? Ne? Jo, Ano. To vyřešilo prý. Paní poslankyně může pokračovat. Nyní už tlumočení bude fungovat. Start again even shortly. <laughs> vám úspěšné předsedování, gospod minister. Ano, děkuji, pane ministře. Já vám chci popřát hodně úspěchu. Vy jste hovořil o orgánech, dárcovství orgánů. I Slovinsko má úspěšný program dárcovství orgánů, především pokud jde o transplantace ledvin a jater. Ale těch dárců je málo. Lidi, eh, lidé si kladou otázku, jak je to s těmi protokoly. Eh, otázka zní, jak přesvědčit lidi, aby měli důvěru v systém a dar, darovali orgány bez toho, aniž by tam docházelo třeba k nějakým zneužitím nebo dokonce nezákonnému obchodu. Dále, stárnoucí populace, o tom jste také mluvil a to eh, nese sebou velké náklady. A zde eh, mm, mm, Eh, my, u nás eh, se odkládá zákon o dlouhodobé eh, péči o starší občany, takže to se, občany to se u nás odkládá, ale vím, že některé členské státy třeba povolují eutanázii, to je další problém, ale jsou o tom určité pochybnosti kvůli možným zneužitím. Já jsem osobně proti eutanázii, protože nikdo přece nemá právo vzít život jinému. Možná ale v těch zemích, kde eutanazie je eh, legalizována, tak existují nějaké mechanismy, záruko, eh, eh, mechanismy, takže mm, možná na to bychom se také mohli zaměřit přijímání těchto mechanismů. A poslední otázka. Gunter Síl. Vážený pane ministře, moje otázka se týká cenotvorby z hlediska producentů. Bohužel Eh, v mnoha členských státech jsou nedostatky léků, ale jsou tady velmi velké rozdíly z hlediska i terapií, možností. Jsou tady velmi vysoké ceny pro nové léky, také inovace terapií. To je zase záležitost vlastně dvou kategorií obyvatel. Někteří si to mohou dovolit, jiné nikoliv. Eh, takže buď dlouze musíte čekat na tuto terapii, nebo se vůbec jí nedočkáte. Jaké konkrétní opatření hodláte přijmout v rámci předsednictví, tak aby eh, tady byly dostupné léky, pokud možno velmi rychle, a eh, jaké tady bude eh, prostě zabezpečení z hlediska nemocenské a vůbec sociálního systému, které by to, systému, který by to pokryl. Děkuji. Poštovane zástupnice i zástupnici, još jednom hvala na vašim upity. Pane a pánové, poslanci, ještě jednou vám děkuji za tyto dotazy. Pokusím se na ně odpovědět eh, ve shrnuté podobě. A zareaguji tedy pokud možná na všechny otázky. Bohužel ty odpovědi nejsou jednoduché. Kdyby byly jednoduché, tak už bychom tady měli ty výsledky zvláště co se týče HTA, to znamená eh, hodnocení zdravotnických technologií a dostupnosti té péče a technologií, zdravotních eh, technologií. Musíme o tom hovořit upřímně. Víte, že velké nadnárodní farmaceutické firmy, tyto velké podniky, které působí v oblasti léku a těchto technologií, mají konkrétní zájmy velmi konkrétní zájmy. Naše státy jednají separátně, jednotlivě, snaží se samozřejmě dostat co nejnižší ceny. A naše snahy eh, zahájit pokud možno združené vyjednávání a společné postupy, abychom získali co nejlepší eh, možné tarify, tak bohužel eh, toto nebylo úspěšné. Já osobně se pokusím maximálně působit v této oblasti i na těch nejvyšších úrovních. Protože v celé řadě otázek jsme našli konsensus v Evropě, tak nevidím žádný důvod, proč bychom se nepokusili a proč bychom netrvali na tom, abychom tady měli společný postup z hlediska zásobování léky a to za co nejnižší možné ceny. Během trvání našeho předsednictví se pokusím oživit některé iniciativy, tak aby bylo možné tento proces spustit a v každém případě budeme muset jednat kolektivně a ne v rámci malých skupin. Co se týče těch inovujících léků, tak to je oblast, která je skutečně velkou výzvou a to podobu již několika let. Jak tady zaručit, co možná včasnou léčbu, včasné léky a přitom respektovat lékařské používané normy. My všichni víme, že způsob, jakým jednají farmaceutické firmy, je takový, že oni se snaží protlačit ten lék na trh, mají různé marketingové akce i z hlediska spotřebitelů a pak nakonec po dvou, třech letech ten lék je stažen z trhu a nikdo vlastně se neptá, eh, kdo vyhodil ty miliardy oknem a jaké to může mít dopady na pacienty. Takže tady by ty politické a správní orgány v Evropě měly působit eh, na všechny ty hráče v tom eh, zdravotním systému. Vy jste jistě všichni už slyšeli o tom způsobem, jak před třemi nebo sedmi lety nějaký lék se protlačil na trh a vlastně e, nebyl dostatečně vyhodnocen. Takže tady ty naše orgány musí tlačit na to, aby se skutečně předkládaly důkazy e, terapeutických účinků těch léků a abychom takto eh, se snažili najít eh, toto terapeutické řešení a odolávali té snaze farmaceutických firm za každou cenu protlačit některé léky na trh. Musíme zahájit dialog, nebude to jednoduché, protože se tady kříží zájmy nemocných, kteří hledají řešení na jedné straně a zájmy těch, kteří se honí za největšími zisky. V důsledku a během našeho předsednictví se pokusím zorganizovat co největší možný počet sezení eh, a jednání, tak abychom měli lepší vědeckou a lékařskou kontrolu nad léčbami a nad budoucími léky a aby toto vše probíhalo na základě jednoznačných kritérií a aby také od okamžiku, kdy určitá terapie nebo lék se osvědčí, tak aby tento lék byl dostupný všem v Evropské unii. Samozřejmě s tím souvisí otázka, kdo to může financovat a kdo si to může dovolit. Tady máme co dočinění s terapiemi, které někdy představují miliony eur na pacienta. Takže je tady také etická a lidská otázka. Samozřejmě říkáme, že to musí být dostupné pro všechny, ovšem je tady otázka financování. A u těch malých členských států jsou větší potíže s tím, aby se zajistila dostupnost těch určitých léčeb, než v těch eh, větších a bohatších členských státech. Takže to je otázka, na kterou musíme přinést určitou odpověď. Nejde jenom a to, abychom tady jednali nějakým populistickým způsobem. A co se týče Musíme tady zajistit dostupnost terapie, to je jedna věc, a na druhé straně musí tyto terapie být dostupné za nejvýhodnějších možných cen v celé Evropské unii. Pacienti, kteři, eh, kteří trpí maligními nádory, musí samozřejmě podstupovat léčbu, ale nesmíme na ně, nesmíme zapomínat na to, že musíme léčit tyto pacienty i v rámci toho pozdního stádia a eh, musíme zajistit také sledování i těch vyléčených pacientů z hlediska recidivy a sledovat, zda se neobjeví další maligní onemocnění několik let později. Další věc. Také musíme zohlednit emoční a psychickou stránku těchto nemocných osob, protože každá osoba, která musela čelit takové diagnóze, diagnoze, kde je velká pravděpodobnost úmrtí, tak každý tento pacient zaznamená hluboké změny, ať už v oblasti emocí nebo i sociální oblasti. Takže naše eh, působení se zaměří také na onkologickou a lepší organizaci eh, této léčby. Co se týče eh, transplantace orgánů, tak zde jsme řešili otázku Eh, která se v podstatě neomezuje pouze na pevné orgány. To znamená, týká se to také tkání, týká se to i dalších postupů, které probíhají. Týká se to také například ehm, eh, eh, transplantace u dětí, kostní dřeně. Eh, musíme tedy si ale uvědomit, že zdroje, které máme k dispozici z hlediska tkání nebo kmenových buněk, které mohou být použity jako implantát, eh, pokud jsou to například eh, spojovací tkáně, tak tyto zdroje jsou velmi omezené. A v rámci naší práce, kterou povedeme ohledně transplantátu, tak budeme čím dál více se zaměřovat právě na tkáně a na tento druh orgánů. Někdo zde zmínil otázku výzkumu. Výzkum je vlastně z velké části monopolem farmaceutických firm, protože e, tyto farmaceutické formy usilují o návratnost a ta návratnost i v oblasti výzkumu je velmi významná. Víte, že v podstatě je velice vhodné zmiňovat tuto otázku a já vám děkuji za tuto otázku, protože měli bychom věnovat více prostředků výzkumu v medicíně a v oblasti farmaceutických léků, tak abychom eh, měli rychleji výsledky. Takže pokusíme se i zde šířit povědomí významu tohoto výzkumu a to na všech relevantních úrovních. Bohužel oblasti zdravotnictví rozhodujeme velmi málo o financování a já se domnívám, že by se měly alokovat mnohem větší zdroje výzkumu v rámci evropských eh, finančních prostředků. Naše kolegyně ze Slovenska se ptala, jak se můžeme ujistit, nebo jak můžeme zajistit, aby tady byl větší počet dárců. Ta odpověď není jednoduchá. Já mohu hovořit o naší zkušenosti v naší zemi. Před 20 lety jsme velmi intenzivně se začali zabývat tímto problémem dárcovství. A pokusili jsme se vytvořit týmy, které obsahovaly mm, psychologi, lékaře, anesteziologi, psychologi, kteří diskutovali s rodinami těch, kteří byli eh, v klinické smrti. Někdy jsme organizovali také kulaté stoly v novin- s novináři a snažili jsme se eh, zde ukazovat, jak je možné pozitivně přistupovat k této otázce z hlediska veřejnosti. Já si myslím, že ten určitý vhodný okamžik bychom se s vámi mohli podělit o všechna ta opatření, která jsme přijala a která by vám možná byla na, v těch jiných členských státech. Protože já se domnívám, že to úsilí, které jsme vyvinuli, tak neslo ovoce. Pět let poté, co jsme zahájili tuto kampaň, jsme měli třikrát více těchto dárců. Co se týče eutanázie, to byla také další otázka, která tu zazněla. Z čistě lékařského hlediska je nutné uznat, že medicína velice často je bezmocná v těchto oblastech podle všech těch klinických parametrů. My v podstatě víme, že máme pacienty, kterým medicína nemůže pomoci. A pak je tady okamžik, kdy je nutné si položit otázku, zda je vhodné ukončit Takovou to existenci. A to samozřejmě mm, ovšem nese sebou také rizika zneužití. Víte, že existují členské státy, které umožňují eutanázii, mají eh, zákonodárství v této oblasti, mají zákonodárný rámec, kde prakticky to zneužití je neexistující nebo velice omezeno. Stejně jako vy, já osobně jsem proti eutanázii, protože myslím si, že lidská bytost nemá právo ukončit život jiné lidské bytosti. Ale samozřejmě to je téma, o kterém by bylo vhodné diskutovat v dialogu. Možná, že nedospějeme ke konsensu. Bude to vždycky určité dilema, jestli je eh, vhodné dále eh, umožnit utrpení té dané osoby, pokud eh, víme, že tady není žádná možná terapie, anebo zdá je vhodné ukončit tento život. To je prostě dilema, na které v každém případě asi nenajdeme odpověď. A i tam, kde je povolená eutanázie, se musí dělat vše proto, aby nedošlo k zneužití. Co se týče inovujících léků a dostupnosti těchto léků pro všechny, tak i tady se pokusíme mobilizovat Evropskou unii tak v tomto duchu během našeho předsednictví, tak abychom dospěli ke konsensu Nebude se jednat o iniciativu několika členských států, ale celé Evropské unie, tak, aby co nejrychleji byly léky k dispozici za nejlepší možné ceny. Thank you very much, minister. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře. Stanovil jste velice jasné priority, vyslechl jste si mnoho konkrétních otázek od poslanců zde, takže očekáváme, že předsednictví nám pomůže posunout se v klíčových otázkách, kterých jste se dotkl vpřed. Takže děkujeme mnohokrát a přejeme vám, jak tady zaznělo, hodně štěstí. Díky. So we are going, we are five minutes. Tak, dámy a pánové, máme pět minut náskok, ale myslím si, že ten čas eh, dobře využijeme k diskusi k RDE. Takže, pustíme se do zbytku schůze výboru Envy. Začneme přijetím návrhu pořadu jednání, prosím pěkně. Přijato, přijato. Takže, teď několik sdělení tedy kromě eh, obvyklého, že tlumočení máme k dispozici ve 21 jazycích a složku máte k dispozici elektronicky. Jedna věc, na kterou upozorňuji, eh, zahajující schůze Health Working Group eh, zdravotnické pracovní skupiny bude zítra ve 12.30 bude spolupředsedat paní Dolores Monserrat a paní Sara Therdas a bude to příležitost pro eh, experty, aby představili dvě nové studie. Nadpisy jsou přínosy akce EU v oblasti zdravotnictví, eh, tedy prozatímní situace, a eh, politika veřejného zdraví EU, aktuální stav a aktuálně budoucí výzvy. A všechny vás zveme. A druhé datum, na které prosím pamatujte, je Světový den eh, proti rakovině 4. února. Předsedkyně komise Ursula von der Leyen zde v parlamentu společně s příslušnou komisařkou spustí veřejnou konzultaci ohledně budoucího akčního plánu proti rakovině, na kterém budeme pracovat později. Takže také tam přijďte. Jedno datum tedy 21.1. a 4.2. Pak eh, v sekretariátu Envy máme nové kolegyně. I, I, I'm not supposed to... No, já tu vlastně nemám mluvit, ale dobře, vítám Magdu eh, Guzovskou, novou asistentku pro výbor, takže s tou se uvidíte, a Angeliku Bruls, která je tamhle, takže to jsou dvě nové kolegyně v sekretariátu, vítejte. Good. Dobrá práce. Tak, děkuji, Bez. Okay, so the next item is the... Takže další bod na pořadu jednání, to je zpráva o třístranných jednáních a o hlasováních, která se nám blíží. Takže co se týká té takzvané taxonomie, tedy zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic, tady jsme konečně dosáhli dohody 16. prosince. Je to poměrně blízko pozice parlamentu v celé řadě témat a hlasovat budeme společně s Ekonem. Jak víte, je to společný text. A to 23. ledna, tedy ve čtvrtek v 9 hodin ráno. A to zmiňuji, protože tam musíte být, abyste hlasovali protože tento text byl eh, vyjednán s největším úsilím, takže prosím pěkně, je to společný projekt Econ a Envy, je to stručná schůze nějakých 15 minut, ale prosím, zajistěte si, abyste tam mohli být i tento čtvrtek v 9 ráno. Za druhé, a k tomuto budeme hlasovat eh, příští měsíc, to je kvalita vody pro lidskou spotřebu. To je celá řada témat k tomu eh, přístupu na základě rizik, zlepšení přístupu k vodě eh, na základě první občanské iniciativy EU, co da práva na vodu. Je to také poprvé, kdy ten text má eh, řešit nové polutanty jako mikroplasty a endokrinní disruptory v pitné vodě, takže to jsou skvělé výsledky a hlasovat o nich budeme příští měsíc. A potom zítra budeme hlasovat o, posl- o, o dohodě z posledního trialogu, co se týká minimálních požadavků pro opětovné používání vody. S radou jsme se dohodli 18. prosince a hlasovat budeme zítra. Takže tyto tři věci se nám podařilo uzavřít ještě za finského předsednictví. Dobrá práce, jsem rád, že se to povedlo. Tak, jdeme na další bod. To se týká doporučení koordinátorů z 9. ledna. To bylo rozesláno elektronicky, takže můžeme jít na další bod, což je, což je což je eh, ta největší položka dnešního odpoledne. Takže, opět, máme trošičku předstih pár minut, ale Spravodajka eh, tu je a vyjednavací tým také, takže asi můžeme začít, pokud souhlasíte. Takže Ester má slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Jak víte, toto téma se týká faktoru konformity, co se týká testu emisí v reálném provozu. A návrh zprávy, který všichni máte, zdůrazňuje, že tento definitivní faktor konformity nemá překračovat emise NOx, to znamená 18 mg v, u dýzlových aut a je tam ještě taková chybná marže, která, je na, eh, která souvisí s tím testem a testovacím zařízením jako takovým. Ta chybná marže, chybová marže tam je kvůli statistické nejistotě z hlediska toho vybavení. Já se budu komise posle, eh, posléze ptát na standardizaci eh, tohoto vybavení, to je velice relevantní. Samozřejmě je tu pokušení, aby se ta debata rozšířila, aby nešlo pouze o tuto marži, ale o ten limit NOx jako takový a to podle mého názoru by mělo probíhat v kontextu Euro 7 nebo návrhu po Euro 6. E, tato zpráva nutí komisi, aby s tímto přišla v první polovině roku 2021. Myslím si, že je velice důležité, abychom postupovali legálně nebo právně korektně. Toto má být pozměnění nařízením. Eh, po, po, po, e, pozměny nařízení Euro 5 Euro 6 na základě rozsudku soudního dvora. Já se řídím návrhem komise v tom smyslu, že tam zavedeme zpět ty faktory konformity, které by ty přijaty v roce 2016 v rámci komitologie, protože s těmito faktory pracuje aktuálně průmysl. Vím, že probíhá odvolání ale myslím si, že bychom měli být připraveni pracovat na základě faktu, že spolurozhodování ve finále bude na pořadu jednání a proto je podle mě důležité postupovat na základě vědeckých poznatků. A co se týká toho definitivního faktoru v konformitě, to už se snížilo z 1,5 na 1,43 na základě e, do závěrů JRC což zohlednilo zlepšení e, přesnosti přenosného měřicího zařízení. Takže já si myslím, že bychom měli být ochotni toto revidovat dále směrem dolů, ale na základě údajů z JRC a na základě vědeckých poznatků, které budou k dispozici v danou chvíli. Tedy návrh zprávy vyzývá komisi, aby přeskoumala faktory konformity pravidelně každý rok, v důsledku zlepšení kvality měřicího zařízení a technického pokroku testovacích zařízení a samozřejmě se těším na komentáře od stinových zpravodajů. Ale jak jsem už řekla, pokud mohu, pane předsedo, mám dvě specifické otázky na komisi. Pokud správně chápu, Zveřejnění zprávy ERC bylo naplánováno na leden, ale bylo to odsunuto až na únor. A podle informací, které já mám, e, tam se prý rozhodli dodat určité dodatečné informace k té své analýze, což je všechno jen ne konkrétní. Takže já se chci zeptat, co to ty dodatečné informace jsou a zda únor je definitivní datum nebo ne. Protože všichni eh, víme o tom, že JRC aktuálně pracuje s faktorem 1,32, což má být maximum. A řekla bych, že je velice důležité, aby vyjednavací tým měl jasno v tom, jak se věci mají, zda se to číslo očekává eh, na základě nějakých nových informací, že mm, zda se to bude revidovat nebo ne, jaké bude načasování, zda nám může, mohou říci, z jakého důvodu se tam ty dodatečné informace musí vůbec dodávat. To je tedy otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě je eh, v souvislosti tedy se standardizací těch PEMS, což stále probíhá, ale zatím nevíme, kdy to bude hotovo. A eh, samozřejmě je velice důležité, aby i ty PEMS používaly osvědčené postupy a aby se na trh nedostávalo něco, co eh, neodpovídá požadavkům. Takže opět, vím, že se na tom pracuje, může nám komise říci, jak to probíhá, zda ten mandát stále platí, nebo zda se musí aktualizovat, jaké informace nám zkrátka k tomuto můžete dát. To jsou eh, dvě, eh, dva, dva kousíčky té skládačky, které podle mě vyjednavací tým potřebuje, aby mohl efektivně pracovat. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a těším se na reakci ostatních eh, klubů. Děkuji vám. Děkuji. Dobrá, takže eh, komise dostane slovo posléze, a to z několika důvodů. Jednak, že jsme to tak předpokládali a jednak tady zatím ještě nikdo není. A je, vy jste tu! No tak výborně, výborně, výborně. Právě přichází paní kolegyně, skvěle. Ale myslím si, že bude lepší, aby eh, komise reagovala na úplně všechny komentáře. Takže jdeme na vyjednávací tým. Paní Deli. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat, ale mm, mm, musíme eh, vést tu diskuzi ve světle Dieselgate, ve světle výboru EMIS a závěru a doporučení parlamentu. EMIS hovoří jasně a to, že je třeba faktor snížit na jedna a zde Máme zprávu se, kde se dohodl parlament na svém postoji a teď eh, najednou je to takové kreativní a my nazýváme ten faktor konformity jinými názvy, ale je tady pořád taková díra, hmm, ať to nazveme jak chceme, protože jde o tu implementaci standardu emise a hmm, zde Eh, my eh, zde, eh, zde na, to umožňuje tedy 160 mg na kilometr a 120 noxů v tom testu. To v podstatě se umožňuje a to je nad limitní hor hodnotou 80 podle Euro 6. Takže to je k diskuzi. A jak nám potvrdili i experti, ať zde je třeba nebo není třeba zahrnout nějaký faktor konformity do celé té procedury vzhledem k tomu, tomu, že je zde jasný rozpor me, eh, mezi různými nezávislými testy. Jsou zde rozpory Euro 6 to umožňuje, je to proveditelné, je to i dostupné, abychom dosáhli toho faktoru pod hodnotu 1,5, pokud je o noxy, nebo ještě méně než těch 80 mg na, na kilometr a faktory konformity, a ať jsou tam eh, zde není ale odůvodnitelné vůbec, abyste byli ty rozdíly, pokud jde o ty eh, výsledky. A takže aplikace faktoru konformity nebo jakého, nebo čokoliv jiného, to je v podstatě derokace od těch aplikovatelných limitů emise. A zde mm, v podstatě podle mě to je velice nebezpečný precedent, když se to sem zavádí. Zde je rozhodnutí komise předložit legislativní návrh s cílem napravit již předem přijaté faktory eh, konformity. To pořád není odůvodnitelné podle nás zde i, jak jsme slyšeli, to i podpořilo EPP, zpravodaj EPP. Podle mě to je něco, ale co nes, nezajistí snížení emisí. 80 mg, no, eh, to byl limit, který byl přijat před 20, 12 15 lety a data nám ukazují a výrobci ukazují, že, ukazují, že v podstatě zde, eh, eh, zde eh, to již lze splnit, není zde potřeba žádná flexibilita na trhu. Je tedy to nepřijatelné, že limity NOXu pro dýzlivé motory 80 mg na kilometr, například, že pořád je to vyšší než u benzínových motorů, což je 60 na e, kilometr a v podstatě je to vyšší v Evropě než jinde na světě. A z pohledu veřejného zdraví, technologií a z pohledu e, rovných podmínek pro všechny zde není žádný důvod, proč jedna technologie by měla mít povoleno více znečišťovat a proč dýzlové motory by měly mít tuto flexibilitu ještě e, tedy znečišťovat třeba 1,4 krát více než ostatní. Zde Evropě mají dostupné technologie a zde zde, ať zde není možné, abychom jim tedy umožňovali, aby ty emise byly vyšší, eh, takže zde ta technologie je, je to dostupné pro výrobce a mohou tedy vybavit všechny ty dieselové motory touto technologie. Takže já mám vážné pochyby, zdali ten návrh komise, jak to podporuje i zpravodaj EPP, zdali vůbec to k něčem povede a takže jak naši pozměňovacích návrzích to takto budeme reflektovat. Děkuji. For Renew, Susanna Solis. Ariño Susana Soris. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat mm, za prezentaci zprávy. Já souhlasím s obecnými liniemi, jak jsme tady slyšeli, ale za prvé potřebujeme být ambicioznější, pokud chceme reálně snížit emise eh, kontaminujících látek. Zde hovoříme o mm, zdraví, o, tisíce, o tisících předčasných úmrtí kvůli tomuto. Náš parlament musí být ambiciozní a musíme splnit eh, environmentální environmentální závazky, které jsme přijali i v zelené dohodě Green Dealu. Takže proto je třeba, abychom měli ambiciozní legislativní návrh post Euro 6, aby tato legislativa zajistila, že auta v Evropě budou co mít nejmenší emise. Hm, zde potřebujeme tuto legislativu mít co nejdříve a do této zprávy musíme zahrnout konkrétní časový termín, eh, který se splní a zde se hovoří o červnu 2021. Za druhé je třeba opět oddělit ten faktor konformity, tak jak bylo v původní legislativě, a oddělit to od odpovědnosti. Na jedné straně je to odpovědnost výrobců a v žádném případě eh, zde to nemůže být více než těch 80 na kilometr a za druhé ta flexibilita, která se se e, zavádí a tedy testování v reálných podmínkách. Zde nyní v podstatě pro nová motorová vozidla tento faktor konformity je jeden pro jedno pro výrobce a zde i e, zde se stanoví tedy ta míra té chybovosti je třeba i zrevidovat eh, ty, tu, chyb, tu toleranci vždycky směrem dolů, to znamená snižovat tu eh, míru tolerance a zde je třeba, abychom se přitom opírali o vědecké poznatky a zde chci také zmínit i zprávu Joint Research Center, kterou jsme eh, dostali asi před měsícem a zde se také říká, že mm, budeme mít dispozici zprávu do konce ledna, teď je k dispozici a komise by nám měla říci, co je v tom nového, aby nám vysvětlila to ve své prezentaci a abychom, mm, abychom měli tuto zprávu, která je nezbytná, abychom snížili chybovost. Druhý důležitý bod mm, této legislativy je standardizace, normalizace eh, těch PEMS zde existují různé typy na trhu. Zde máme velkou variabilitu, pokud jde o ty tyto přístroje, tyto stroje a vždy, vždycky musíme používat ty přístroje, které jsou nejmodernější, které se budou používat a podle toho se musí normalizovat tyto přístroje. Pokud tyto přístroje budou takto certifikovány, tak e, zde potom už e, e, nebudou přece moci být žádné chyby. A ta potom výrobci automobilů nebudou potřebovat žádnou tu toleranci, žádnou tu chybovost. A mm, zde my máme Evropský normalizační výbor, který by to měl uzavřít co nejdříve a komise by nám měla vysvětlit, jaký je stav, jaký je vývoj a kdy ten proces se dokončí. Souhlasím s názorem, že zavedení faktoru konformity, že to není nejlepší řešení, ale zde to bylo odsouhlaseno demokraticky v roce 2016 v tomto parlamentu a jsou to podmínky, které jsme mi předložili průmyslu a výrobcům, které, kteří s tím začali pracovat v roce 2017 a teď je to 0,43 eh, a zde soud chce, abychom opět zavedli hodnoty faktoru konformity prostřednictvím běžného procesu, protože hm, komitologie ta nebyla povolena přece. A to je cíl náš, to znamená vytvořit koeficienty prostřednictvím řádného legislativního procesu. Zde eh, samozřejmě je potřeba, aby zde panovala jistota, eh, pokud jde o homologace. A mm, je to důležité pro dodavatele. Ti potřebují mít možnost plánovat. Ta logistika je komplikovaná. Jak říkala paní Dali, zde zde 87% motorových vozidel podle odhadu, tak mají menší emise než 80 na kilometr. To je dobrá zpráva a ukazuje nám, že legislativa má efekt na snižování emisí, ale paní Dali, co s těmi 13% těch, kteří nesplňují tyto limity, co to znamená pro průmysl? To znamená, že nebudou moci být homologovány? Co to znamená pro zaměstnanost? zaměstnanost potom, to na to nesmíme zapomínat, je zde velká nejistota kolem tohoto a je třeba mít tedy vědecké podklady, abychom reálně mohli snižovat eh, eh, tyto limity. Děkuji. For the Greens. Za zelené Bas Eichhout. Děkuji mnohokrát. Ano, je to takové deja vu té diskuse z první výměny názoru, že ano? Eh, chtěl bych samozřejmě poděkovat zpravodajce za odvedenou práci k návrhu zprávy, ale nepřekvapí vás, že s tou zprávou nesouhlasím. Jde o konzistentnost. A musím také odpovědět kolegyni z Renew, protože zdá se, že tady je několik nedorozumění. V první řadě řekla jste, že toto bylo demokraticky odsouhlaseno v roce 2016. No, problém byl, že my jsme měli od roku 2007 nějaké normy, a to je těch 80 mg a bylo velice jasné, že všichni výrobci aut věděli, že musí pracovat na tom, aby se dostali k těm 80 mikrogramům. Od roku 2007 to věděli, takže hovoříte-li o jistotě pro výrobce aut, tak tu jistotu mají od roku 2007. A oni pak vypracovali všechny možné triky, aby se tomu vyhýbali, což vedlo k Dieselgate. A potom komise prostřednictvím aktu přenesené pravomoci se snažila toto změnit. V zásadě chtěli změnit tu podkladnou legislativu aktem přenesené pravomoci. My jsme byli proti. My znamená zelení SAD, ALDE, tehdy AGUE, ale prohráli jsme v hlasování, protože pro námitku proti aktu v přenesené pravomoci potřebujete absolutní většinu. A my jsme říkali, Chcete-li to změnit dobře, dělejte to běžným legislativním procesem, ne aktem v přenesené pravomoci, což je přesně to mimo jiné, co řekl soud. Soud řekl, toto nelze dělat aktem v přenesené pravomoci, to se musí běžným legislativním postupem. A to je teď na stole. Takže teď jde o konsistentnost, abychom se na to podívali a jednali jako v běžném legislativním procesu. Samozřejmě můžete změnit názor, můžete říci, a je to v pohodě, zavedou se faktory konformity, tím se oslabí ta norma z roku 2007, ale pak prosím buďte upřímní a řekněte to. Protože teď jde o to, abyste mluvili jasně. My jsme poskytli výrobcům vozů eh, jistotu v roce 2007, že mají pracovat na tom, aby se dostali na 80 mikrogramů. Tu jistotu stále mají. Teď vytváříme nejistotu tím, že najednou umožňujeme faktory konformity, což není nic jiného než oslabení odsouhlasené normy z doby před 8 lety, eh, před 12 lety, pardon. A pokud to akceptujeme, stanovujeme také precedent samozřejmě, že od teďka uznáváme, že jakákoliv norma, jakou nastavíme, tak může obsahovat faktor nejistoty, což je nebezpečný precedens. Samozřejmě Esther Delange řekne, no to děláme každou chvíli, třeba u maximální omezené rychlosti ale e, to není to samé. My v podstatě tady e, zahrnujeme tu nejistotu do toho maximálního limitu, takže už e, nemusíte mít maximální povolenou rychlost 100 km za hodinu, ale 100 km za hodinu krát 1,4. Vytváříme tím nejastot, nejistotu, nejasnost, to samozřejmě můžeme, ale eh, necho, nechoďte na nás tím, že to bylo demokraticky odsouhlaseno. My jsme byli neustále proti. A byl bych očekával, že Renew s novou kompozicí se, nám, eh, se k nám v tomto připojí a že to nevzdá. A řekne, no tak my to vzdáme, normu omezíme a řeknou, ale chceme být i ambiciozní u Euro 7. Eh, tady, prosím pěkně, sklameme naše města tím, že akceptujeme vyšší emisní limit pro vozy. To je to, co tady děláme. Prosím, kolegové, nepřipustíme to. Děkuji vám. Tak, fajn. Za ID Silvia Limer tady není, takže nikdo za ID. Za ECR paní Zalevska. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. To bylo hodně emocionální vystoupení. Eh, my všichni ostatní se budeme jistě snažit o to zůstat klidní. Možná vás eh, někoho zklamu, já v podstatě souhlasím s paní zpravodajkou a její zprávou. Je totiž ve své zprávě velice konzistentní. Chce, aby eh, padlo definitivní rozhodnutí, chce, aby průmysl měl určitou míru právní jistoty, aby mohl fungovat tak nějak normálně. Paní zpravodajka uspořádala schůzku s komisí a s JRC a já vám řeknu jednu věc. Je spousta otázek, které bohužel eh, zůstávají nezodpovězeny. Zdá se, že naše otázky eh, velice zneklidňují komisi i JRC. E Zdá se, že jejich testy zatím nebyly dokončeny a to tady hovoříme o eh, technologickém vybavení, o technologiích, kde by neměla být vůbec žádná marže pro neadekvátnost. Spravodajka zmínila, že JRC nějak doplní svou analýzu. No, já doufám, že tím naše pochybnosti odstraní tě, touto úpravou nebo tímto doplňkem. My navrhneme určité novinky. V článku 11 eh, bod 1 komise eh, hovoří velice přesně a to tak přesně a detailně, že by to možná mohlo být problematické pro malé a střední podniky, které vyrábějí náhradní díly. Takové podniky by tím totiž mohly být eliminovány z trhu. My chceme prosazovat spravedlivé hospodářskou soutěž, proto navrhneme příslušné změny. Děkuji. Děkuji. Jako poslední z vyjednavacího týmu paní Konečná z GUE. Děkuji, kolegové. <clears throat> Můj názor na věc jsem již několikrát sdělila, takže pouze krátce k tomu projednávanému návrhu zprávy. Chtěla jsem říct, že vítám zdrženlivost paní zpravodajky a její snahu vyjasnit si určité nejasnosti okolo konstrukce konformity faktoru a odchylky. Konec konců myslím, že to nejdůležitější bez emocí, co tady zaznělo, je to, aby nám komise jasně řekla, jasně řekla, kdy bude ta zpráva a jakým způsobem můžeme čekat ten další postup. Eh, já jsem chtěla říct, že jsem byla ráda do doby, než vystoupil kolega za zelené, že rozum a fakta převážely nad emocemi. Tak teď už v tomhle eh, stavu nejsme. Nicméně chápu, eh, konec konců jsme s Basem o ty věci bojovali celých pět let, takže víme, na čem jsme. Nicméně já se opravdu domnívám, že z důvodu současné právní nejistoty, které hodnoty musí vozidla při testování plnit, a to znamená, jak rozhodne odvolací soud, my to rozhodnutí ještě v ruce nemáme, a současně vzhledem k té neuměrně krátké lhůtě k provedení těch dodatečných úprav výkonnostních parametrů vozidel a především právě ke stále chybějící zprávě JRC, eh, já si nedovedu představit, jak do toho teď chceme zasáhnout jinak než politicky a emocionálně. Ale opravdu jsme tu, kolegové, proto, abychom tyto věci dělali emocionálně a abychom nerespektovali legislativu, kterou jsme si tady schválili. My máme před sebou za rok celou velkou novou revizi. Za rok se tady můžeme, pevně věřím, že s pevnými daty bavit o tom, jak to má vypadat a jakým způsobem si to představujeme. Ale dělat to v tuto chvíli s emocemi, s vyvoláváním strachu, mi přijde krajně nezodpovědné. Protože to povede k jedinému. K tomu, že tady nastřelíme čísla, která nebudou jakkoliv fakticky podložená, a mohou způsobit daleko více komplikací než užitku a to, co si opravdu přejeme. A ta revize za ten rok může poté vypadat tak, že protože se nebudeme chtít strapnit, protože teď ti čísla budou tak tvrdá, ale oni nám prostě nevídou, tak budeme muset udělat nějaký ústupek a budeme velmi složitě hledat jaký. Prosím vás o jediné. Buďme rozumní, buďme konstruktivní počkejme si na závěry Joint Research Centra, počkejme si na tu revizi, která opravdu přijde za rok. Já chápu všechny ty argumenty. Z druhé strany není pravda, co tady Bas řekl, že by ta legislativa neexistovala. I když se mi nelíbí, tak existovala. Prostě existovala. A to, že jsme se snažili ji změnit, to je pravda. Neuspěli jsme. Ale to nic nemění na tom, že musím respektovat legislativu, kterou tady prostě mám zavedenou. A já bych si hrozně přála, abychom se tady teď emočně nevyčerpávali, ale abychom napěli své síly právě k té revizi, která bude daleko, daleko důležitější než to, co my teď v tuto chvíli a na chvíli se pokusíme udělat. A navíc bez jakýchkoliv fakt a dat, které prostě máme k dispozici. Děkuji. OK. Fajn. Takže zahájíme Catch the Eye. Máme dva, tři, tři žádosti o slovo. Čtyři. Tak, no, to vypadá, že je všechno. Takže začneme paní Evy za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. No, e, Evropský parlament v předchozím funkčním období se několikrát vyjádřil proti těm faktorům e, konformity a chtěl, aby dokonce byly zrušeny. Já rychle to chci zrekapitulovat. V roce 2007 Evropská unie rozhodla, jaké mají být limity, které musí respektovat výrobci. Poté máme Dieselgate, skandál a zjistili jsme, že řada mnoho motorových vozidel 20krát je převršu, převršují. A takže my jsme se snažili napravit tuto škodu a chtěli jsme zavést ty testy v reálném prostředí, protože v laboratoři lze to obcházet a v podstatě nejsou reprezentativní. A mm, takže mm, ta, je třeba respektovat limity na silnicích, tedy ne v laboratoři. Ale tyto testy RDA, které se provádí v reálném prostředí, tak podle Evropské komise, takže tam je dost velká nejistota v měření. V roce 2011 vlastně komise začala ale sama na tom přece pracovat a takže zde e, my jsme nechtěli asi příliš jak si obtěžovat výrobce a proto zde máme nařízení z roku 2017, které jsme přijali, tedy bez spolurozhodování a vlastně tam se vymyslí mysleli ty faktory konformity, což jsou v podstatě multiplikátory, které zlegalizují to, že někdo nerespektuje limity. Takže to je takový pěkný zmatek, který v podstatě v roce 2018 i zrušil soudní dvůr, který de facto dal zapravdu nám, tedy Evropskému parlamentu a částečně zrušil ten technický akt, který zavádí ty faktory konformity a řekl, že komise nemůže změnit ten základní akt, který zavádí limity hm, nějakým technickým aktem pouze. Ale soud také i zdůrazňuje, že pokud zde existuje statistická nejistota v měření, tak je třeba to vyřešit tím, že se zlepší reprezentativnost těchto testů. A takže ne, že se zavedou nějaké dočasné Eh, faktory. A zde tedy komise neměla čas tedy za deset let eh, mm, upřesnit tyto standardy, standardizovat a normalizovat toto, aby to, mm, by ty výsledky byly reprezentativní, tedy aby reflektovaly skutečný provoz. Eh, milá paní zpravodajko, kolegové, já nemohu souhlasit s touto zprávou, která v podstatě ospravedlňuje důvody a přístupy Evropské komise parlament by měl zamítnout tento návrh a já vlastně se pokusím i předložit tento pozměňovací návrh, eh, zamítnout tento mm, návrh. Je třeba to odsoudit. Komise nám chce namluvit, že je třeba jednat naléhavě a přijmout tento legislativní návrh, abychom se vyhnuli právní nejistotě a mm, abychom se vyhnuli tomu, že eh, ten judikát eh, v podstatě, který má nabít účinnosti mm, 23. února 2020, no ale to vůbec není pravda, taková naléhavost neexistuje a komise nám neřekla však, že mm, zde eh, mm, eh, že eh, dojde k pozastavení, k pozastavení tedy toho předpisu kvůli tomu judikátu. Má to tedy odkladný účinek tento judikát a zde je třeba, aby náš parlament vystupoval jednotně a požádal o zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji. Thank you for Renew, Jan Utema. Děkuji za Renew. Jan Utema. děkuji, děkuji pane předsedo za tuto zajímavou rozpravu. <clears throat> Já jsem zvolen lidem. A pokud by to lid sledoval, tak by byl zmaten vůbec, o čem tady mluvíme. This is also a of me. No. Když když se na to podíváme, tak v roce 2007 se přijala tato kritéria, ty limity, normy a potom se byly ty debaty, zdali tím, s tím všichni souhlasí. No ale když se přece na něčem dohodneme, tak se to musí respektovat. To je normální, když si někdo koupí motorové vozidlo, tak to nechápe, neví jak eh, myslí si, ano, když se mu tam napíše, že to je spotřeba, tak si řekne, tak by to, mm, taková by měla být a potom najednou zjistí, že je vyšší, třeba dvakrát vyšší. Je to prostě matoucí. A v podstatě eh, lidi si pak uvědomí, že asi tu spotřebu eh, stanovili ve laboratoři. A v laboratoři, no tam docházelo k podvodům, byl přijat ten, používali ten software, který se to zažil nějak ovlivnit a zde image celého automobilového průmyslu byl negativní v očích spotřebitele a namísto toho, abychom řekli, no dobře, napravíme to, a eh, tak že eh, budeme pracovat eh, s limity, které budou vycházet eh, z reálných emisí. Ne, namísto toho jsme přišli s tím faktorem konformity. A to znamená, hm, to přece nemá žádný smysl. My musíme říci jasně, to jsou kritéria, to jsou normy a všichni to musí plnit. To je jednoduché. Děkuji. Miss Děkuji za tento příspěvek, protože přesně to my i říkali při kampani občané, jak je to možné, se ptali, že výrobci aut prostě to nerespektují, jak je to možné, že Evropská unie a komise eh, nedonutí eh, výrobce, aby to respektovali. A eh, já sama jsem pracovala v laboratořích, tak já nejsem přesvědčena tím, když jsme tady slyšeli, jak je to s tím měřením a nejistotami a e, že e, bych měla být nějaká. Naši, občan, naši občané, naši spotřebitelé očekávají, že prostě to, co se naměří, že to bude eh, tedy eh, v určité té míře tolerance. A když ale někdo něco měří v laboratoři nezodpovědným způsobem, no tak je třeba vědět, co ten přístroj dělá a co eh, přesně, jaká je tam míra chybovosti. To se musí vědět, ale to nemůže být ale nikdy výmluva pro to, abychom řekli, my jsme přijali legislativu, e, e, kvůli tomu, že v laboratoři nejsou schopni provádět měření, jak by měli, to přece nemůže nic, to nemůže ospravedlnit. Děkuji, pan Kokary si zákuje. Děkuji, pane předsedo. Já také chci zmínit laboratoře a Mm, tedy mm, tady jsme slyšeli o těch emocích a že je třeba e, postupovat vědecky. No, laboratoř to je místo bez emocí, podle mě, ale v reálném životě, v reálném provozu tam ty emoce jsou především e, když hovoříme o noxech, tak to je znečištění, to se netýká změn klimatu, to je skutečné znečištění, kdy lidé umírají, e, kdy Každý rok předčasně zemře 370 tisíc lidí kvůli znečištění vzduchu. A další věc, já nevím, co je na tom emotivního. Zde eh, máme eh, právní aspekty a tam také na tom není nic emocionálního. Máme zde legislativní postupy, které třeba respektovat a eh, aplikovat zákony. A ne vymýšlet si nějak eh, takové ty fantasmagorie, jako je faktor konformity. Děkuji. Speaker will be East Torvalds. Thank you, Chair. This is more a... Děkuji, pane předsedo. jak bych spíš zareagoval na base, na tu jeho poznámku, na adresu Rinu. No, my pořád o tom diskutujeme teď ve skupině a ještě o tom budeme diskutovat určitě, než se bude hlasovat. A zde my eh, máme trochu jinou kulturu a přístup než zelení. Bas Eichhout eh, ze zelených, v podstatě ten je zpravodajem nebo stínovým téměř pro všechno. Já nevím, asi je to dobré pro něj, ale někdy ty diskuze pak jsou trochu jednostrané. My máme jiný přístup, my dáváme lidem svobodu a diskutujeme svobodně mezi sebou. Takže já doufám, že se vám náš přístup líbí a že dlouhodobě vždy vedl k dobrým výsledkům. Děkuji. Děkuji. Tady padly určité otázky na komisi. Na začátku Esther de Lange položila otázky na komisi, takže možná přímo teď můžete nasměrovat na komisi ještě jednou. Já jsem měla otázku zpráva eh, toho mm, výzkumného centra společného, plánovala se na únor, takže moje otázka je, jak to je Mm, asi ta analýza byla ještě doplněna, jak to vypadá, jaké doplňkové informace tam budou fungovat a ptám se, zdali to posunutí, tedy ten únorový termín je finální. A potom Renew se ptalo no, na normalizaci těch PEMů, ehm, takže ehm, to musí být nejenom nějaké, nějaký přístroj, ale ty nejpreciznější, to nejlepší vybavení nebo přístroje a Potom je to otázka tedy normalizace, standardizace. Tady na to zatím ty odpovědi jsou velice vágní, takže může komise nám vysvětlit, jak to je a pořád ten mandát je, je správný, hodný, nebo by měl být obnoven, jak to je. Děkuji, komise. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, díky za otázky a za všechny komentáře k tomuto návrhu zprávy. Jménem komise vám děkuji za podporu našeho návrhu a navržené změny skutečně přispívají k jasnosti, jednoznačnosti textu. K těm dvěma otázkám. Co se týká zprávy ERC, ano, naše původní očekávání bylo, že ta zpráva bude hotová v lednu, ale možná si vzpomínáte, že během diskusí, které jsme s vámi vedli v prosinci, kde kolegové z JRC představili výsledky zprávy. Padly určité otázky na straně parlamentu, co se týká reprezentativnosti provedených testů a poskytovaných informací. Z té analýzy eh, na trhu dostupného vybavení. Vysvětlili jsme, že JRC testovalo 75 dostupného, dostupných zařízení na trhu, což někteří z vás považovali za nedostatečně průkazné, co se týká té závěrečné analýzy výkonnosti produktu PEMS. A proto je RC rozhodlo, že eh, zkontroluje ještě nejnovější vybavení na trhu, aby ta studie pokryla 100%, a to je důvod, proč se to zdrželo. Testy toho vybavení proběhnou co nejdříve, buď tento nebo příští týden. A e, s tím se pak pojí další analýza, takže nešlo o zdržování kvůli zdržování, šlo o zvýšení důvěryhodnosti a robustnosti té studie. My jsme řekli, že zpráva bude validována na konci ledna a nestalo se to, tak já vám velice opatrně řeknu, že to bude druhý nebo třetí týden v únoru, ale když se podívám na ty procedury, eh, které s tím souvisí, tak vám mohu říci, že to nejpozději do konce února bude hotové. Co se týká práce na eh, normě jako takové, na začátku měsíce jsme obdrželi zprávu z pracovní skupiny, která eh, tento standard vyvíjela, přičemž záměr eh, sen je přijmout vše zhruba v polovině března, což znamená, že máme zhruba dva až tři týdny na analýzu eh, zprávy. Musíme se podívat na to, jaký bude ten návrh z pracovní skupiny a musíme zvážit, zda to považujeme za něco, co se ubírá správným směrem. K tomu vám pak představíme svůj názor a pokud všechno bude probíhat tak, jak má, tak si myslíme, že to bude přijato v polovině března. Děkuji vám. Děkuji. Takže teď má slovo opět paní zpravodajka, aby celou věc uzavřela. Děkuji, pane předsedo. Já jsem čekala na odpovědi na ty otázky a děkuji komisi, eh, zejména za tu otázku k tomu je RC, protože to byly otázky tohoto výboru. Podívám-li se na výměnu názorů, tak vidíme, že tady máme skutečně celé spektrum názorů. Máme termín pro pozměňovací návrhy, těším se, že budou předloženy a pak uvidíme, zda se nám podaří celou tu, e, všechnu tu rozmanitost, abych tomu tak řekla, sjednotit. Ano. Možná se ta rozmanitost za tu jednotnost občas schovává. Ano, možná jenom procedurální, abychom té jednotnosti v rozmanitosti pomohli, nebylo by lepší posunout trošku ten termín pro pozměňovací návrhy na základě toho, kdy vyjde zpráva JRC, protože my jsme tuto debatu plánovali tak, abychom ty informace mohli použít. No ale ten termín je už příští týden a ta zpráva JRC ještě nebude k dispozici. Vzhledem k tomu, že to pravděpodobně jsou informace, které chceme mít k dispozici, abychom dospěli nějaké té jednotě, řekl bych, že by bylo rozumné to odložit, abychom ty informace už měli, ne? No, já jsem tu debatu poslouchala poměrně pečlivě a řekla bych, že jsou alespoň dvě frakce, nebo možná dokonce tři, které jednají úplně nezávisle na eh, eh, poznacích JRC a řeknou, že faktor konformity pro ně bude jedna. Takže bez ohledu na to, co eh, řekne JRC, v podstatě budeme mít tu plnou škálu mezi aktuálním stavem a číslem jedna. Nevidím důvod, proč to odkládat, když to takto vypadá. Poznámky bez mikrofonu. Já si myslím, že to, co říkal Bas, je to takový faktor konformity k tomu datumu, že ano? Ne? A to, to byl asi vtip, aha. No, dobře, ale podívejte, procedurálně, protože to byla procedurální poznámka, je na spravodajce, aby o tomto rozhodla. Takže e, to je, myslím, poměrně, to byla poměrně jasná odpověď. Pokud si to chcete rozmyslet, tak e, to musí vyjednat vyjednavací tým, nikoli v celý výbor. Takže pokud neříkáte nic jiného, tak e, termín pro pozměňovací návrhy je 28. ledna a hlasovat se bude v březnu. Ano, takže tu debatu už nebudeme otevírat. Takže tím jsme vyčerpali tento bod na pořadu jednání a jdeme na bod číslo 8 na pořadu jednání, což je námitka podle článku 112 odstavce 2, 3 a 4 písmeno C k nařízení komise Jde o olovo a jeho sloučeniny v látkách PVC dám slovo spoluspravodajům. Začne Bas Eichhout, už zas. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Uh, tady s tímto se vracíme už hodně zpátky do minulosti. Je to v podstatě rok 2000. V roce 2000 už tehdy jsme řešili olovo a jeho využití v PVC. E, to se tehdy používalo jako stabilizátor PVC a už tehdy komise uznala, že to je nebezpečné. Všichni to víme. Olovo je toxická látka. A v podstatě neexistuje žádná bezpečná hladina olova. A to už bylo v zelené knize komise z roku 2000. My jako parlament jsme zareagovali usnesením v roce 2001, kde jsme řekli, že chceme zákaz olova v PVC. To byla pozice parlamentu v roce 2001, takže se vlastně vracíme do dob, kdy jsme už tehdy říkali v PVC olovo nechceme. Bohužel komise se rozhodla jinak. Rozhodla se, že to bude dobrovolné, dobrovolný phase out, a ten měl nastat v roce 2015. Takže teď máme takový phase-out olova v PVC pro evropské výrobce v roce 2015. My jako parlament jsme chtěli okamžitý zákaz, ale dobře, komise to rozhodla jinak. No a e, teď je problém to, že takováto dobrovolná dohoda se netýká dovozu PVC. Takže tím se dostáváme do velice specifické situace, kdy máme tedy ten phase-out v Evropě, ale máme dovážené produkty z oblasti mimo Evropu, kde PVC se, eh, že jejich PVC se na evropský trh dostat může. A proto komise teď navrhuje určitou restrikci, omezení olova v PVC, mimo jiné omezení, které nejenže říká nechceme olovo v PVC, co říkáme pro evropský trh, teď v podstatě vypracováváme takovou nějakou administrativní úroveň dovozu produktu. No. To už samo o sobě může být problém. A komise může říct, je to lepší než nic. Takže to je krok číslo jedna. A potom e, s tímto návrhem zároveň umožňujeme výjimky. Umožňujeme výjimky pro zpětně získané materiály PVC. Takže tím vlastně vytváříme separátní trh. Máme tady úplně nové panenské PVC v Evropě, kde máme ten phase-out olova, ale protože se tady eh, olovo hodně dlouho produkovalo a někde je, tak říkáme, no tak v podstatě to můžeme ještě odložit pro ty zpětně získané produkty. Takže v podstatě používáme argumentaci recyklace, abychom umožnili Eh, olovu vyskytovat se ještě déle v materiálech PVC. Děláme přesně to. A to je proti všemu, co parlament doposud přijímal. Já vím, že kolegové v EPP jste si stále ještě nevytvořili vlastní pozici a chápu zcela Nilsy, jak rozmanité to u vás je to formování pozic, ale chtěl bych zdůraznit, že i EPP přijalo minul, zrovna minulý týden usnesení o zeleném dílu, zelené dohodě a v, té, v, t, v tom usnesení hovoříme o cyklech netoxických materiálů, kde parlament říká, že chce cykly netoxických materiálů a explicitně říkáme, že tyto materiály by se neměly vracet na trh v EU prostřednictvím recyklace. Ale to je přesně to, co tady děláme. Prostřednictvím recyklace umožňujeme, aby olovo v produktech PVC se používalo ještě mnohem déle. Takže to je přesně proti tomu, co jsme přijali v usnesení o zelené dohodě minulý týden. A jen tak mimochodem, k tomuto konkrétnímu odstavci bylo jmenovité hlasování, 643 poslanců souhlasilo s tím odstavcem. Je to tedy velice silná pozice a toto je první test. Olovo v PVC. A komise říká, no tak omezíme dovozní produkty, umožní, umožníme trošku víc než zákaz, ale kromě toho umožníme ještě víc olova v těch zpětně získaných produktech. A kromě toho komise říká, že to chce označovat. A na té etiketě, na tom označení se bude muset říci zpětně získané PVC, nebo obsahuje zpětně získané PVC. A to má vlastně i pozitivní konotaci. Představte si, že jste na trhu a máte nové PVC a máte to zpětně získané PVC. A budete tam mít tuto etiketu a lidé si řeknou, no tak, zpětně získané PVC to zní líp, to je přece oběhové hospodářství, ale v tom zpětně získaném PVC bude přípustná vyšší míra olova než v novém PVC. Takže vytváříme označení, které mate, které je zavádějící pro spotřebitele a výrobce, a kromě toho, je to nefér vůči všem těm lidem, kteří mají nějaké bezolovnaté alternativy. Takže to, co tady dělá komise, je prostě špatně. A proto tady máme námitku společně s kolegy z Renew a SAD. A ještě jedna věc, protože to určitě přijde, eh, říká se, no jo, a teď máme spoustu produktů PVC s olovem a nevíme, co s nimi. A proto je chceme recyklovat. No, v první řadě tím ten problém jenom prodlužujete, v podstatě říkáte, vrátíme to zpět do koloběhu a nemusíme eh, přemýšlet, co s odpadem. A za druhé, a to bude výzva pro náš chemický průmysl, protože pokaždé, když u nás v kancelářích lobují, oni říkají, budoucnost bude chemická recyklace. A toto je přesně něco, kde by chemická recyklace mohla nabídnout řešení ale pak by museli dokázat, že to skutečně zvládnou. Takže je to v podstatě takový první testovací případ průmyslu, zda to chemické recyklování je schopen provést a odstranit z PVC všechno olovo. Takže jenom to prodlužovat prostřednictvím recyklování, to je podle mě velice špatný nápad. Proto si myslím, že ta námitka dává absolutní smysl. Je konzistentní se všemi rozhodnutími, která jsme podnikli jako parlament do posud, včetně usnesení o zelené dohodě z minulého týdne. Tak, vy jste měl privilegium hovořit zhruba 7 minut, protože vy jste, řekněme, hlavní autor této námitky, ale všechny ostatní poprosím, buďte stručnější, ano? Maria Arena. Merci beaucoup, je serai, uh, très... Děkuji mnohokrát. Já budu velice rychlá, protože to, co právě Bas eh, prokázal, tak ukazuje na dvě věci. Za prvé, jak si mm, ten postup na základě vůle volontérní je trošku špatný, protože my se domnívám, že by tady měl být závazné rozhodnutí a to co nejdříve. A co se týče olova v recyklovaném PVC, my už jsme řekli, že ta otázka eh, toho, že tedy ten produkt obsahuje olovo v Prahu 0,1%, tak tam v podstatě Eh, je škodlivost právě proto, že tam je obsahem olovo. Druhá věc, kterou jsme řekli. My jsme si řekli, že se má eh, vlastně zákazník orientovat na recyklované PVC. Ono to vypadá jako, že je to velice odpovědný přístup z hlediska PVC. Ale ten eh, spotřebitel, který vidí toto označení, tak by měl vědět, že je to vlastně toxický produkt. A měl by vědět, že to je zavádějící označení z hlediska spotřeby Potom je to věc alternativy. Myslím si, že tady máme všechny možné argumenty pro to, aby tato námitka byla podpořena a byla přijata tímto Evropským parlamentem. Děkuji za tu stručnost. Martin Oček za Renew. Děkuji. Já si myslím, že to, co tady prezentoval Basno, tady možná, kdyby to komise přeformulovala, tak bychom to akceptovali tedy to recyklované PVC, no nevím, obsahuje nebezpečné chemikálie, to je lepší. Já to musím zopakovat. Olovo eh, tedy nemá žádný bezpečnou, žádnou bezpečnou prahovou hodnotu. Ano, takže takže prostě tam není ta hranice, kam až dolů jít, takže upřímně eh, neurologický vývoj u dětí především. To má dopad a tady ta derogace, co navrhuje, je v podstatě ten problém protahovat a ještě ho zvětšovat. Tady je to některý to typ BVC, o které obsahuje Eh, s hm, olovem, některé ty verze a v podstatě nakonec bychom mohli ten problém ještě více zhoršit. Tam bychom měli více PVC eh, kontaminovaného a 2% olova, které může být v té recyklované části PVC. No, to je přece to je ten princip odpovědnosti výrobce, který znečišťuje. A ten výrobce, který to vyrábí, kde je to olevo, tak to musí vzít zpět. A takže mm, v podstatě ty mm, nemůžeme tady povolit oběh nebezpečných látek. Tady komise sice má ten plán oběhové hospodářství, ale tady v tom mohou být takové problematické oblasti, jako je právě tato. Tady mm, tady ani navíc nezhodnotili dopad na životní prostředí, ale tady eh, nemůžeme za, na, také ale odrazovat od eh, oběhového hospodářství, takže toto má širší dopady než životní prostředí a to je eh, na 50 let, to je dlouho, dlouhá doba, takže proto to je zcela nepřijatelné. Děkuji za EPP Alexander Van Huber. Srdečné díky, pane předsedo. Samozřejmě i pro nás je důležité, aby ta eh, olovnatá expozice byla co nejmenší u lidí. A Evropská komise už udělala obrovské kroky. Principiálně hovoříme tedy o tom, jak je to vědecky podloženo. A tato výjimka eh, v podstatě by eh, znamenala, že opět bychom tady měli tento, toto olovo v některých produktech. A co se týče ECHA a také analýz, které ECHA realizovala, tak samozřejmě my jsme s tím souhlasili. Co se týče posouzení rizika, tak ECHA to odůvodnila následovně. Co se týče alternativy těchto recyklovaných výrobků, eh, to by v podstatě znamenalo, že by tyto výrobky byly spáleny nebo by byly na skládkách a vlastně by to vedlo zase Eh, k jiným nebezpečným emisím. Takže tady bychom měli se zamyslet, eh, pokud chceme mít oběhové hospodářství, za skutečně tedy tato recyklace je toho součástí. A co se týče ekonomických analýz, tak eh, tady je prognóza, že ta koncentrace olova se sníží do roku 2030 a do roku 2040 v podstatě poklesne Eh, dostatečným způsobem, to znamená, že tam bude dodržen ten práh 0,1 Samozřejmě si můžeme položit otázku, co to znamená 0,1 olova vlastně eh, v 100 eh, produktu PVC. Takže jde o to logicky si zamyslet nad tím, co to znamená, tato koncentrace 0,1 0,1 a jaké škody to může způsobit. Takže principiálně my vnímáme ten návrh komise jako dobrý kompromis a proto si myslíme, že je možné to podpořit, ale myslím si, že by bylo smysluplné, kdybychom eh, eh, tedy ještě prodiskutovali tento návrh. Děkuji, pan Vondra za EKR. Yeah, thank you. Děkuji. Možná není překvapením, ale já nemohu podpořit tuto námitku. Odmítám argumenty, eh, tak jak já to vidím, že eh, to, mm, toto opatření je nutné a komise by měla dostat čas, který se zde potřebuje, pokud je o recyklaci PVC. Podle mě zde e, to je velice zavádějící, tyto argumenty. Za prvé se zde říká, že e, že e, tedy to označování tedy recyklovaného PVC, které obsahuje olovo, že to je proti nařízení REACH, to je nespra, nesprávné, protože naopak eh, tady zde to pomáhá legislativně odlišit mezi tím, co je recyklované, co není recyklované PVC. Komise zde má jasný precedens. Eh, máme kadmium, také pokrývá nařízení REACH. A za druhé, rezoluce říká, že technologie pro recyklaci odpadu z PVC, že to umožní be, eh, bezpečné nakládání, ale není zde žádný eh, důkaz. Máme zde určité pilotní projekty, které říkají, že zatím není nic k dispozici, co by bylo komerčně dostupné pro toto eh, nakládání s tímto. A zde máme zde závěry ECHA, které stanoví, že eh, limity koncentrace oliva a výjimky jsou nezbytné, nutné proto, a teď cituji, aby, eh, eh, takže alternativy by znamenaly, že by to vedlo ke spalování nebo k ukládání na skládky, ale hm, což by zvýšilo ještě emise pro životní prostředí a nesnížilo by to rizika. Já mám velké pochybnosti, že ty cíle by eh, vedly k tomu, že se eh, že, by, eh, že kdyby tato pod, námitka byla podpořena parlamentem, tak by se vyřešil pouze jeden problém, ale vytvořil by se jiný problém, který by byl ještě horší. Děkuji. Závěr. Slovo má komise, pan Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Více než 6,5 milionů výrobků z PVC se vyrábí tedy ročně každý rok. Dovozy PVC eh, se zvyšuje, tedy 750 tisíc tun každý rok Eh, odpadu se recykluje 10 odpadu PVC neobsahuje stabilizátory olova, protože evropský průmysl již nepoužívá toto. V roce 2016 se to zastavilo, takže zbylý materiál obsahuje eh, olivo jako tedy eh, buď je, je to kvůli tedy předchozí produkci nebo kvůli dovozům, takže kvůli tomu, že se to dříve takto umožňovalo v EU. Toto Nařízení to řeší tím, že se <clears throat> zakáže že eh, to, aby se na trh uvádělo zboží z PVC eh, s tím obsahem 0,01%. A zde máme 50 letou výjimku pro některé ty typy produktů, které obsahují recyklované PVC a to především platí pro stavební materiál. Nicméně toto zboží, tyto produkty eh, musí být řádně označeny. Proč potřebujeme tuto výjimku, která je tady tak kritizována? Recyklace PVC to je efektivní způsob, jak zabránit eh, emisím olova do životního prostředí, protože mm, eh, mm, se tady Eh, řeší tedy ten problém s jeho ukládáním případným. Bohužel zatím chemická recyklace není k dispozici ve velké míře na trhu. Zde to jsou pouze pilotní projekty. Eh, takže výjimka nám kupuje čas vlastně, než budou k dispozici efektivní technologie, jak naložit s tím obsahem olova podle návrhu ECHA, tak tento návrh sníží eh, obsah olova eh, v čase tedy eh, v těch výrobcích z recyklovaného PVC. Postupně se to bude snižovat v čase a <clears throat> tady je tedy nezbytné podporovat recyklaci. A kdybychom zrušili tuto výjimku, tak v podstatě 600 75 tisíc tun PVC by nemohlo být recyklováno a to by se muselo uložit na skládky, což by znamenalo mm, buď skládky, anebo nové typy spalování. A to by zvýšilo eh, to, že by se vypouštělo olovo do životního prostředí a i <clears throat> by se musely spalovat tyto výrobky a což by také znamenalo uvolňování do životního prostředí. Kromě toho, PVC s obsahem olova nadále se bude dovážet bez kontrol do EU, bez jakýchkoliv hranic, kdežto evropský průmysl již začal vyrábět PVC bez olova, to již v roce 2016. Domníváme se, že toto navrhované opatření, včetně té derogace, že to je zcela v souladu s naším cílem, s cílem REACH, Učí se o správnou rovnováhu mezi zdravím a životním prostředím. Eh, řeší otázku tedy toho olova eh, z doby před rokem 2016 a z dovozu a velice pečlivě jsme vyslechli vaše připomínky a důvody ale nicméně pro, podle nás pořád platí, že zde toto navrhované opatření je vyvážené. A to je, máte právo namítat samozřejmě, ale v této fázi není jasné, jak dlouho to bude trvat, než se přijme nové nařízení, které podpoří kvalifikovaná většina členských států a parlamentů, protože to navrhované Eh, nařízení podpořilo 24 států ve výboru REACH na základě stanoviska agentury ECHA. Takže to jsem k tomuto chtěl sdělit. Děkuji. A budeme hlasovat o námice zítra. Pokud projde ve výborem Envy, tak <clears throat> potom na únorové plenárce. Děkuji, to je konec dnešní schůze. Já se opět se sejdeme zítra v 9 hodin a za dvě minuty začne schůze koordinátoru. Tak prosím koordinátory, abyste se trvali.